welcome. Vážení kolegové, všechny vás vítám na zasedání výboru Ekon v Evropském parlamentu. Doufám, že jste si náležitě užili svátky a přeji vám šťastný vstup do nového roku. Všichni se těšíme na na další rok spolupráce v rámci tohoto výboru. Máme toho na práci plno a do těchto a dalších úkolů v roce 2016 vám proto přeji vše nejlepší. Můžeme přijmout návrh pořadu jednání? Děkuji. Mám zde jedno stručné sdělení předsedy. Už jste byli informováni, že společné zasedání Econ Tax, a už tady máme pana předsedu Lamasura, s komisařem Moskovisim proběhne bezprostředně po naší dnešní schůzi od 7.30 do 8.30, říká pan předseda v této zasedací místnosti. A teď tedy jdeme na hospodářský dialog. Srdečně zde vítám ministra financí Lucemburska Piera Grameniu, který přijal naše pozvání, aby představil výsledky semestru lucemburského předsednictví. Jak víte, to skončilo 31. prosince. A stalo se toho hodně důležitého v celé řadě oblastí. My se samozřejmě zaměříme dnes výhradně na oblast hospodářsky monetární kde, jak víte, došlo k důležité dohodě o benchmarkingu. Dále zde byla dohoda o statistice. Také šlo o HICP a platební bilance. Rada pokud vím, se posunula, pohnula také v oblasti sekuritizace a ostatních oblastech. No a v oblasti zdanění jsme měli zprávu o eh, jaksi nových informací v oblasti daňových rozhodnutí. Obecně to byl velice důležitý semestr pro daňové otázky. Dnešní výměna názorů rovněž zahrnuje hospodářský dialog v rámci Evropského hospodářského řídícího rámce, přičemž příslušné oddělení nám k tomuto dialogu připravilo i podpůrný materiál. Eh, Pierre, teď máte tedy slovo vy a poté bude prostor pro otázky a odpovědi. Prosím. Děkuji vám, Roberto, za milá slova. I já bych rád všem popřál jakožto poslancům Europarlamentu vše nejlepší do roku 2016. Teď chvíli před začátkem schůze a i doma se mě lidé ptali, zda jsem spokojený eh, s tím novým rokem a zda jsem šťasten, že lucemburské předsednictví už skončilo a já jsem spoustu lidí překvapil tím, že jsem řekl, no vůbec ne. Eh, vůbec nejsem rád, že lucemburské předsednictví skončilo, protože to považuji za velice zajímavý čas. Přišlo mi, že zejména v tomto období, kdy se hodně reflektovala role malých, středních, ale i velkých zemí, a myslím si, že právě v tom kontextu je rotující předsednictví rady důležitým prvkem, který posiluje soudržnost mezi všemi státy v rámci tedy institucionální spolupráce a institucionálního rámce si myslím, že rotující předsednictví je úžasný nástroj, který máme k dispozici. Každopádně to tak vnímám alespoň já. Co se týká spolupráce s Evropským parlamentem a samozřejmě i s členskými státy a komisí, musím říci, že to byla skvělá zkušenost a doufám, že alespoň do určité míry budete sdílet názor, že lucemburské předsednictví v mnoha oblastech bylo efektivní, a to zejména v oblasti hospodářství a financí. Dovolte mi, pane předsedo, vážení poslanci, začít tím, že bych eh, zmínil ten hospodářský dialog. Řekl bych tolik. Vidíme zde širokou míru obnovy ve většině států. Není to tak výrazná změna, jak se očekávalo, je to trošku slabší a jsou zde určitá e, rizika, která souvisí například se zpomalením v Číně a na jiných e, růstových trzích, ale nezapomínejme na pozitivní faktor, to znamená nízkou cenu ropy a nízké ceny komodit, nízkou úrokovou sazbu a prospěšnou komoditně monetární politiku. Ta takzvaná zpráva pěti předsedů o dokončení Evropské hospodářské a monetární unie, která byla vydána 22. června, byla velice důležitou součástí našich diskusí všeobecně vzato, co se týkalo hospodářství. Samozřejmě tato zpráva do co největší možné míry umožňuje využívání nástrojů, které máme pro posílení monetární unie, jak krátkodobě, tak ale i dlouhodobě, co do dotažení ve středně a dlouhodobém horizontu struktury Evropské hospodářské monetární unie. Samozřejmě prohlubování této unie nesmí být vnímáno pouze jako abstraktní nástroj je to nástroj, který nám pomůže rozšířit a prohloubit růst v našich ekonomikách a tím pádem nám pomůže snižovat nezaměstnanost, tvořit nová pracovní místa a lákat k sobě investice. Diskuse o e, prohlubování EMU probíhá na různých radách, na různých fórech, například e, v rámci ECOFINu, na Všeobecné radě, Radě pro hospodářskou soutěž, ale i na Radě EPSCO. A proběhly výměny názorů zejména k iniciativám e, představeným komisí, které měly učinit zprávu pěti předsedů realitou. Tyto diskuse jsou samozřejmě pouze provizorní, přičemž jedno poučení, které si z nich odnášíme, je to, že toto prohlubování měnové a hospodářské unie může probíhat v konkrétních fázích, přičemž krátkodobé otázky nelze oddělovat od otázek dlouhodobějších. Vypadá to, že jsme se také všichni shodli na tom, a to je velice důležité, protože to je taková tenká červená linie, která se táhne celým ekofinem, a to, že dodatečné sdílení rizik musí být i doprovázeno paralelní redukcí rizik. To jsou dva principy, které by měly jít, které musí jít ruku v ruce. Další otázka, která se objevila na základě prohlubování Evropské hospodářské a monetární unie, je to, že musíme zajistit, aby země, které nejsou součástí eurozóny, musí být k těmto diskusím také přidruženy. A zároveň s tím je potřeba zajistit, aby byla zachována integrita evropského jednotného trhu. Na prosincovém zasedání Rady ECOFIN jsme zahájili eh, Evropský semestr 2016 proběhla první výměna názorů o výročním průzkumu o růstu komise a o mechanismech varování. Je to poprvé, kdy tento postup byl jaksi urychlen tak, jak bylo doporučeno ve zprávě pěti předsedů. Jedna otázka, kterou jsme se zasedání Rady Ekofina, kterou bych rád zdůraznil i zde, je otázka uprchlické krize. Protože zcela evidentně i toto sebou nese finanční dopady. Předsednictví v září požádalo Evropskou komisi, aby zajistila, že tyto zvláštní nebo chcete-li výjimečné okolnosti, které se týkají výdajů na uprchlickou krizi, byly zohledněny v dalším plánování komise, což se ve finále také potvrdilo. Komise zajistila takovou interpretaci příslušného článku, že která, která zajišťuje, že tyto výdaje lze považovat skutečně za výjimečné. Takže tolik k té obecnější hospodářské oblasti a teď, když dovolíte, zaměřil bych se stručně na otázky zdanění. Řekl jsem, že daně budou mou hlavní prioritou v rámci předsednictví a to jsme také dodrželi. Je to, myslím, oblast, kde můžeme dosáhnout těch nejhmatatelnějších výsledků. Na úvod mi dovolte zmínit směrnici o automatické výměně informací o daňových rozhodnutích, což je dokument, který jsme odsouhlasili 8.12 došlo k politické dohodě už v říjnu na zasedání Rady ECOFIN, která proběhla eh, v Lucembursku. A když se k tomu vrátíme, k tedy k tomu návrhu komise, který byl předložen eh, teprve v březnu, podařilo se nám v oblasti zdanění schválit směrnici za 9 měsíců, což musí být nutně rekord – zejména v oblasti, kde potřebujeme jednomyslnost. Evropská unie byla e, také pochválena za to, že dokázala tak rychle zareagovat na toto téma a já jsem byl svědkem toho během zasedání G20 v Ankaře, kdy byla EU pochválena vyloženě za to, že je motorem, který přispívá k iniciativám BEPS a doporučením BEPS. Kromě přijetí eh, této směrnice o automatické výměně informací o daňových rozhodnutích také došlo k zveřejnění závěru Rady v prosinci na téma směrnice, takzvané směrnice anti-BEPS, což rozhodně nebylo jednoduché. Ale jsem rád, že jsme i těchto závěrů dosáhli. Je potřeba zaměřit se na to, implementovat doporučení BEPS, a to zejména prostřednictvím tzv. tvrdé legislativy, abychom zajistili právní jistotu, proporcionalitu a spravedlivé podmínky pro všechny. Nicméně jsme se zaměřili také na budoucí etický kodex, nebo chcete-li kodex chování pro oblast biznesu a danění. A opět i zde jsme se shodli na závěrech na úrovni rady a můžeme tak zajistit, že lépe využijeme stávající mandát za prvé, za druhé přeskoumáme všechny možnosti jeho rozšíření a aktualizace kritérií a za třetí se můžeme zaměřit na přizpůsobení, provádění nebo chcete-li zprávy tohoto etického kodexu. Rovněž eh, jsme se chopili iniciativy a diskutovali jsme jedno velice kontroverzní téma. A to bylo na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Lucembursku. To byla diskuse o minimálním efektivním zdanění, což je takové podkladové téma v celém tom kontextu BEPS, ale i v kontextu eh, společného konsolidovaného daňového základu, takzvané CCTB. Ukazuje se, že minimální daň je téma, které si zaslouží i do budoucna daleko větší pozornost, kde eh, ten konsenzus tak blízko zase není. Nicméně i pro toto téma bude do budoucna potřeba najít nějaké řešení. Během předsednictví jsme se dohodli na eh, zrušení směrnice o úsporách, Nicméně se nám nepodařilo učinit cokoliv v oblasti eh, sazby DPH v oblasti kuponů a poukázek. Nicméně, uspořádali jsme debatu o posílené spolupráci eh, v oblasti daně z finančních transakcí. To proběhlo na prosincovém zasedání Rady ECOFIN Dvakrát se diskutovalo v rámci pracovní skupiny na toto téma. Zde naším cílem bylo, abychom zajistili, že celé toto téma bude diskutováno na úrovni celé 28, aby zde panovala potřebná míra transparentnosti pro těch 11, respektive teď 10 zemí, které chtějí zavést daň z finančních transakcí. Evropskou daň z finančních transakcí, aby nedocházelo k nějakým extrateritoriálním efektům toho, na čem se dohodne 10 států. Potřebujeme vypracovat zprávu o aktuálním stavu věci a toto zatím není vyřešeno a bude to pokračovat během nizozemského předsednictví. Co se týká finančních služeb, zde jsme diskutovali na téma bankovní unie, samozřejmě. Konkrétně jsme se dohodli na financování eh, jednotného fondu pro rozpouštění institucí Single Resolution Fund, SRF. Našli jsme takové řešení, které posílí důvěryhodnost bankovní unie, přičemž řešení, které bylo vybráno, bylo to řešení minimální nebo nejminimalističtější, co se týká eh, evropské integrace, protože se odsouhlasili jaksi národní Eh, úvěrové položky, což je lepší než nic. A je to podobně důležité jako to, aby ta bankovní unie 1. ledna 2016, stejně jako ten fond SRF, mohly začít od 1. ledna 16 fungovat. Protože všechny státy ratifikovali mezivládní dohodu o SRF což v některých případech proběhlo na konci prosince. Komise rovněž předložila návrh o European Deposit and Insurance Scheme, to znamená o evropském systému pojištění úspor, eh, což proběhlo na samém konci prosince a tím pádem eh, padl zatím prvotní návrh komise. Co se týká Unie kapitálových trhů, zde jsme, myslím, dosáhli významného pokroku. A to zejména u jednoho tématu, kde eh, komise učinila konkrétní návrh, a to je tedy oblast sekuritizace. Za pouhých devět týdnů se nám podařilo dosáhnout politické dohody která byla vzata na vědomí prosincovým zasedáním Rady ECOFIN a která se týkala zlepšení sekuritizace do budoucna, což je velice důležitý milník pro Unii kapitálových trhů a jsem velice rád, že se nám to podařilo tak rychle. Dovolte mi zmínit ještě pár dalších finančních otázek, kde se nám podařilo o kousek postoupit. A to se týká směrnice o mediaci v oblasti pojišťovnictví. Tam ta politická dohoda už byla, my jsme pouze prováděli technickou práci. To samé platí o, služb, o směrnici o peněžních službách, o platebních službách, pardon kde už došlo k dohodě a tato důležitá směrnice už byla zveřejněna v úředním věstníku EU v prosinci 2015. Jeden významný průlom eh, se odehrál v oblasti nařízení o benchmarkingu, kde se nám podařilo dosáhnout politické dohody eh, jednu, v jednom pozdní večer v listopadu. Ta politická dohoda byla posléze potvrzena koreperem na konci prosince. Doslechl jsem se, že zde jsou určité technické problémy, které je ještě potřeba doladit, ale v oblasti benchmarkingu jsme dokázali dokončit debatu, která trvala dva a půl roku a která vznikla na základě skandálu Libor. Zkrátka potřebujeme lepší benchmarkový systém a myslím si, že kompromis, který jsme nalezli, je dobrý. Na závěr mi dovolte říci, Dovolte mi říci něco o věci, kterou tento výbor třeba tak zblízka nesleduje a kde se velice dobře jednalo o evropském rozpočtu. Je to poprvé od vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, kdy jsme se dohodli na rozpočtu s Evropským parlamentem včas v rámci příslušných termínů. Toho bylo dosaženo mimo jiné také díky jednomyslné podpoře členských států a velké podpoře v Evropském parlamentu, které umožnili vznik velice dobré atmosféry mezi všemi institucemi Evropské unie a za to bych vám rád poděkoval. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát, pane Grameňo. Skutečně eh, bych chtěl potvrdit, že vaše předsednictví jsme považovali za velice efektivní a účinné. Chtěl bych vám k tomu poblahopřát a chtěl bych vám také poděkovat za spolupráci, která podle mého názoru byla vynikající. Nyní zahájíme diskusy a jako první je místo předseda pan Ferber. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji mnohokrát a vám všem přeju vše nejlepší do nového roku. Já zřejmě nepatřím k těm, kteří by vás jenom Eh, mohli chválit za to, k čemu jste došli v eh, těch daňový, u těch daňových rozhodnutí. Naopak já mám takové zkušenosti, že u některých těch pravidel to tak dobře nefunguje. Eh, některé členské státy mají příliš velký prostor pro to, aby rozhodovali o těch přeshraničních daňových rozhodnutí z jiných států. A my proto jsme předložili spolu se spravodajem eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, jak bychom mohli postoupit ku předu, co se týče vyměny informací pro všechny, všechna rozhodnutí, nejenom ta přeshraniční. Tam eh, samozřejmě jde zase o otázku eh, vyhodnocení, hodnocení. Potom máme samozřejmě také ta výměna informací by měla být zpětně platná pro všechny, pro všechna tato daňová rozhodnutí a také důležité, aby komise měla přístup ke relevantním informacím. v případě, kdy třeba dojde k nějakým nepovoleným státním dotacím, tak samozřejmě o tom komise musí vědět, protože to ovlivňuje férovou soutěž. Naše pozměňovací návrhy dosáhly velké většiny a proto je zklamáním, že Rada naše návrhy ignoruje. Vy říkáte, že informace, vyměna informací platí tedy pouze pro přeshraniční eh, rozhodnutí. Eh, kromě toho jste odložili vstup v platnost o jeden rok, potom jste to snížili eh, tu zpětnou platnost na pět let a vůbec jste nás vyloučili komisi tedy s přístup k informacím, které jsou nutné. Takže já si myslím, že tady potřeba vyřešit některé právní otázky. Vy jste rozmělnili komisní návrh a já jasně řeknu, že jste také ignorovali návrh parlamentu a proto chci jasně vědět, proč rada a také vaše předsednictví eh, eh, přistupujete tak tvrdohlavě k těmto problémům a jak eh, se to pojí s tím, abychom dostali svým mezinárodním závazkům. Děkuji. Yes, thank you. Děkuji za otázku. Někdy v životě nabídete dojmu, když slyšíte otázku nebo komentář, tak si říkáte, zda hovoříme o tom stejném textu. Vaše otázka je velice kritická a vůbec neuznává ten mimořádný pokrok, kterého jsme dosáhli díky tomu, že jsme se na té směrnici v rekordním čase shodli. Byli jsme pochváleni ke dvacítkou za tuto práci, takže skutečně nemohu souhlasit s vaší analýzou, ale vrátím se k jednotlivým otázkám, které jste položil. E, překvapivě, a nevím, jestli jste si toho vědom, Lucembursko jako země, nikoli předsednictví, ale jako země navrhlo aby automatická výměna se neomezovala na e, přeshraniční aktivity. My jsme toto předložili jako země, ale získalo se to jenom velice malou podporu v členských státech. E, teď e, se vlastně vracíme pět let zpátky místo deseti. Pokud se zeptáte finanční zprávy ve své zemi, tak vám řeknou, že je to veliké úsilí vlastně vracet se zpět o pět let my jsme tuto lhutu zvolili ne proto, že bychom chtěli ignorovat ten původní návrh, ale spíše proto, že jsme se domnívali, že tato lhuta je rozumná, tím spíše, že daňová rozhodnutí ve většině zemí mají e, omezené trvání v čase. A myslím si, že tím, že bychom e, zvolili lhutu pěti let, že bychom ten návrh nějak rozmělnili. Naopak, navíc jsme tam přidali ještě rozhodnutí, e, která už vlastně neexistují, ale byla platná k 1. lednu 2014 a 15, takže i takto rozhodnutí musí být předmětem výměny. Takže já to považuji za vhodný kompromis. Pokud jde o e, informování komise i zde jsme dospěli ke kompromisu a já myslím, že je vyvážený. Je velice důležité, aby byla zachována určitá důvěrnost, důvěrnost těchto záležitostí. Země, které vlastně předloží svá rozhodnutí za 2010, 2011, 2012, Margrete Vestager, která je tedy komisařkou pro hospodářskou soutěž, tak už tak učinili, ale je to trochu něco jiného. Tady už nejsme na poli kontroly hospodářské soutěže, ale na poli výměny informací. Takže myslím, že nakonec eh, komise získá přehled o všem, co se vyměňuje a na závěr bych k tomu ještě řekl, že Evropa by měla být hrdá na tuto směrnici. Thank you, Elisa. Děkuji, Eliza Ferreira. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišel mezi nás. A i vám eh, osobně, i vaší zemi bych chtěla popřát eh, krásný nový rok. Moje otázka se eh, týká zase nikoli teď zdanění, i když doufám, že se k tomu bude moci ještě vrátit, ale týká se bankovní unie. Vy jste o ní hovořil ve svém projevu. 1. lednu začínal platit jednotný eh, mechanismus pro řešení problémů SRM, což je skutečně veliká změna v řízení bank. A rozhodnutí rady jde zcela proti všemu, co bylo obsaženo v meziinstitucionální dohodě s členskými státy. Jedná se o porušení příslibu, který byl učiněn občanům. A rozhodně není dobré, že v takto kritickém projektu máme něco, co vy jste popsali jako lepší než nic zřízení individuálních úvěrových linek vlastně zase vrací zpátky ten vztah mezi bankami a státními investičními fondy. Občané musí být informováni o tom, jak je možné, že eh, co, něco, co se slíbilo na té nejvyšší úrovni, zmínili jste zprávu pěti předsedů, kde je toto také uvedeno, ESM eh, e má být vlastně eh, připravován na mezivládní úrovni a z mezivládní úrovně se má přejít na společnou úroveň řízení, společnou evropskou. E, měla to být tedy možnost, jak toto financovat. A tyto přísliby, které byly slavnostně proneseny v červnu, najednou v prosinci neplatí. Takže skutečně jedná se o seriózní hru mezi těmi jednotlivými institucemi, anebo máme spochybňovat všechno, na čem se dohodneme, kdy prostě se dohodneme na nějaké legislativě a potom v praxi je vše jinak. Není možné, aby se v polovině hry pravidla změnily. Je to skutečně velmi vážná věc. Společná záruka vkladů eh, uvidíme, jak to, bude, eh, jak to projde na radě, ale myslím si, že to není vhodná cesta, jak přistupovat k evropským záležitostem. Děkuji. Tak Nejprve děkuji za vaše přání. Jako předsednictví na sebe samozřejmě musíme brát vinu za to, co se rozhodlo, ale velice dobře víte, že v této věci, abychom dosáhli dohody, tak je třeba, aby všichni souhlasili. Vaše kritika se týká skutečnosti, že u těch národních úvěrových linek vlastně nedodržujeme Eh, ducha eh, toho bankovní unie a to je zcela oprávněná kritika. Eh, tady skutečně nerozbíjíme ten začarovaný kruh mezi státními investičními fondy a bankami. To je pravda. Ale jak jsem říkal ve svém úvodu, je, úvodu je to lepší než nic a na tomto prohlášení trvám. Kvůli důvěryhodnosti potřebujeme při nejmenším národní zálohu, pokud to tak mohu nazvat. Během jednání se často diskutovalo o tom, že vlastně eh, ten, eh, ta, ta, ta společná, eh, ten společný přístup vznikne, ale v tomto okamžiku to není možné. Proč? protože než začneme sdílet společně všechna rizika, musíme přistoupit k omezení rizik. Bude trvat 8 let, než se naplní eh, fond pro jednotné řešení problému. Chcete-li mít plnou evropskou záruku od dne 1, pak je třeba, aby země eh, skutečně byly eh, pobízeny k tomu, že budou plnit eh, své povinnosti. Bylo tady několik zemí, které nechtěly postupovat ku předu tak rychle. Bohužel tomu tak je. Teď už došlo k ratifikaci BRRD. Myslím si, že teď už máme tady právní základ, máme ty národní úvěrové eh, linky a probíhají diskuse na pracovních skupinách. Také budou zahájeny diskuse Eh, týkající se evropského systému pojištění vkladů, eh, tak jak to navrhla komise. A omezování rizik bude muset probíhat paralelně se sdílením rizik. Eh, takto se to dohodlo v posledních měsících. Děkuji vám. Bylo nám eh, řečeno, že vlastně má probíhat snižování rizik eh, u toho mechanismu jednotného řešení problému, tak abychom potom mohli dospět k té společné záruce za vklady, ale teď zase je to jinak, no ale budiš. To snižování rizik je takový mm, eh, hezký výraz, ale někdy možná trochu dvojznačný. Case Wimberg. Děkuji. Vítejte, pane ministře Grameňo. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás a schrnul těch šest měsíců. Já bych se chtěla eh, soustředit na něco, o čem jsme hovořili spolu několikrát, a to je program lepších právních předpisů. Zhruba před rokem předseda Juncker a jeho místo předseda Timmermans dlouze hovořili o tom, co si představují pod lepšími právními předpisy. Hovořili především o tom, že se bude dělat méně, ale bude se to dělat lépe. Nevím, jestli je to výsada nebo e, smůla toho, že e, už jsem vlastně absolvovala 26 právních textů v trialogu, a některé, u některých ten trialog vlastně probíhal několikrát, takže předsedala jsem trialogu s mnoha kolegy v těchto měsících a s vámi jsem se účastnila trialogu právě o benchmarkingu. A teď, tedy když jsme eh, seděli v místnosti nad tímto trialogem, tak asi také potvrdíte, že ten proces není ideální. A já si říkám, že to Timmermansovo pravidlo, kdy Franz Timmermans říká, že bychom neměli přijímat špatné znění nebo kompromisy v právních předpisech jenom proto, abychom trialog uzavřeli, trochu něco naznačuje. Dva a půl roku je hodně dlouhá doba na vznik právního předpisu, ale nejsem si pořád jistá, jestli jsme skutečně dospěli k nej efektivnějšímu eh, pojetí tohoto právního předpisu o benchmarkingu tak vy jakožto člen ECOFINu byste navrhoval, abychom učinili, aby se trialog změnil, aby byl efektivnější a abychom měli prostě nějaké, eh, nějaká data, která eh, budou přesně dána, eh, do kterých se budeme muset dohodnout. Děkuji, děkuji, Kej. Děkuji vám za tuto otázku. Samozřejmě teď mám pocit, jako kdybych se nacházel v eh, univerzitních lavicích, protože ta eh, otázka je velice složitá a možná by bylo možné k ní zpracovat eh, dizertační práci, pokud bych měl poskytnout nějakou vyváženou odpověď. Pokud jde o tuto směrnici um, o benchmarkingu, já vlastně jsem s ní pracoval až posledních šest měsíců, takže jsem neabsolvoval ty předchozí dva roky, tak jako vy. Pochopitelně, tak jako u každého jednání, přijde okamžik, kdy ta jednání musíte uzavřít. A o to jsme se tady eh, snažili i u směrnice o benchmarkingu. A Já bych chtěl poděkovat svému týmu, který pracoval velice tvrdě a snažil se zajistit, aby ty základní aspekty byly projednány na nejvyšší úrovni, tak abychom mohli dospět ke kompromisu. Pro mě eh, v tu noc eh, bylo velice zajímavé, abych tady to řekla zcela upřímně a pravdivě, bylo to, že jsme vlastně byli v obrácené situaci, než jak tomu obvykle bývá, kdy ochrana spotřebitele a lidí obecně zřejmě nestála už tolik v popředí ehm, zájmu Evropského parlamentu z mnoha různých důvodů. A eh, ti, kdo chtěli skutečně pevnou a silnou směrnici eh, byli spíše na straně rady. Takže obrácená situace, než jak tomu obvykle bývá. A vy si musíte tedy v takovéto situaci uh, Eh, položit otázku, zda skutečně ještě chceme takovou směrnici. Tady eh, v místnosti evidentně byly dva názory. Byli tam lidé, eh, kteří se domnívali, že prostě by se to mělo řešit nějak jinak. Ta směrnice byla dva a půl roku stará, to znamená, že to byla směrnice, která byla připravena v návaznosti na krizi z roku 2008 a tehdy panovala velká nejistota a ten kompromis, ke kterému jsme dospěli, podle mého názoru je možnou odpovědí na tyto otázky a o to jsme se ostatně snažili. Nevím, jestli ta vaše otázka byla spíše obecného rázu ohledně toho, jak trialogy fungují. Já samozřejmě myslím, že to je velice složitý způsob práce, zvláště Eh, pokud ten text je eh, technické povahy, pokud eh, o půlnoci máte hájit nějaké termíny nebo terminologii, které opravdu rozumí třeba dva, tři lidé v místnosti, tak je to skutečně velice frustrující, to souhlasím. Já nevím, jak to přesně řekl pan Timmermans, ale rád si promluvím s ním a s předsedou Junkerem, zda nemají nějaké lepší nápady než já. Ano, samozřejmě demokracie eh, znamená i mnoho nedokonalostí a je třeba najít třeba i jiná řešení, která fungují a to neplatí jenom pro trialogy. Každopádně bych byl opatrný Máme specifický postup, je to postup i asistence vlastně právníků lingvistů, kteří řeší problémy terminologické a my jako parlament eh, vybízíme radu, aby skutečně plně využívali ty eh, procedurální nástroje, které máme k dispozici, aby to znění bylo skutečně co nejlepší i z právního hlediska, z hlediska volby terminologie. Já si myslím, že to, co bylo dohodnuto, je dobrý kompromis. A e, teď tedy bychom měli tu ságu uzavřít, technicky zlepšovat to, co jde a neměli bychom to asi znovu otevírat na politické úrovni, protože Evropa skutečně potřebuje silnou e, legislativu o benchmarkingu, takže myslím, že to e, bude dobrá cesta. Michal Teurer. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, já vám všem přeji všechno nejlepší do roku 2016. Rád bych um, se zmínil ke dvěma bodům, pane ministře, už tady zaznělo, že zákonodárství k uh, automatické inform- ehm, výměně informací tady je eh, správné, že došlo k pokroku, že k tomu bylo taky ehm, málo času. Eh, lucemburské předsednictví hodně přispělo k tomuto úspěchu, ale eh, Vyslechli jsme se také kolegu, kolegu Ferbera, který říkal, ehm, že Evropský parlament eh, považuje za velmi zásadní určité body, eh, které rada jaksi nevzala v potaz. My jsme například viděli, že férová eh, konkurence v daňové oblasti potřebuje jasnou regulaci. Eh, to musí být nějakým způsobem řízeno komisí a tady si myslím, že tady ještě zbývá opravdu velký prostor pro jednání. Eh, kromě toho potřebujeme společný rámec pro BEPS a takový ještě není. Možná byste k tomu také se mohli, mohl vyjádřit i z vašeho úhlu pohledu. Co kritizujeme, je také přístup k důvěrným dokumentům pro eh, zvláštní výroby eh, Evropského parlamentu. Tento přístup byl velmi stížen, dokonce eh, celá otázka je teď na radě úplně zablokována. Teď to zase vypadá, že přeci jenom se v budoucnosti budeme moci dostat k těmto dokumentům, takže prosím vás, můžete nám říci, proč to zase teď najednou jde a proč to v minulosti bylo tak těžké. Eh, ještě velmi stručná otázka, která se vztahuje k paktu stability a růstu. Hm, víte, že na komisi eh, jste ohlásili prostřednictvím komisaře Moskovičeho jakousi flexibilitu. Rada pak zase došla k jiným závěrům. Eh, takže já si myslím, že otázka flexibility je opravdu kritická. Eh, to samozřejmě také platí i eh, pro otázku rozpočtové disciplíny a na eh, ECOFINu v prosinci ne, nedošlo k žádném schodě o tomto tématu a já si myslím, že právní služba rady také postupovala kriticky vůči interpretaci komise, takže můžete mm, nám prostě říct něco k aktuálnímu stavu věcí. Děkuji za tato eh, slova, děkuji také za eh, přání. Eh, zaznělo toho hodně, takže ani úplně nevím, kde začít, ale vždycky si můžete myslet, že sklenice je buď z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Pro mě tahle ta směrnice o výměně informací je prostě více než z poloviny plná. Plná úplně ještě není. Eh, zlepšení bychom hm, dosáhnout také mohli. Samozřejmě máme také spontánní výměnu informací, to vlastně existuje na té úrovni BEPS. Je tedy potřeba se podívat na to, jak hm, tato spontánní výměna informací bude vstupovat v interakci s naší, novou, s naší novou směrnicí. Ono klidně eh, bude možné, že bude potřeba nějaké, hm, nějakého adaptování na obou stranách s tím, že také samozřejmě zvážíme eh, to, co jste tady vyjádřili jako jakési obovy. Jinak řekl bych, že máme závěry Rady ECOFIN eh, na toto téma, které jistě pomohou komisi lépe pochopit, eh, jakým směrem se chtějí státy ubírat. Ehm, řada věcí by vlastně měla vstoupit do té směrnice anti-BEPS. Ale většina věcí by měla tedy proběhnout na základě hard law. Tedy jasných zákonů, ale samozřejmě ještě dojde k ehm, zvážení toho, jak budou implementovat BEPS další aktéři a samozřejmě jak rychle. Uh, takže my potom předpokládáme, že budeme mít eh, návrh, který předložíme k této směrnici Antibeps eh, na konci tohoto roku. Eh, pardon, měsíce. Co se týče paktu stability a růstu a otázek flexibility, to je samozřejmě probíhající práce. V minulém lednu, to znamená lednu 2015, jsme měli jakousi interpretaci flexibility investic a v prosinci jsme zase měli interpretaci ze strany komise ohledně toho, jak náklady na eporchlickou krizi by mohly vstoupit do toho, čemu říkáme mimořádné um, okolnosti. To vlastně by mohlo proběhnout tedy pouze v, v důsledku um, těch akcí, to znamená, je to proces ex post. Um, E, potom tam samozřejmě je nějaký práh 4,5 HDP, který e, musí být dosažen proto, abychom mohli vlastně využít tuto flexibilitu. Takže komise se tady v podstatě snaží o kvadraturu kruhu, tak abychom nebyli příliš otevření, zejména tedy co se týče flexibility pro mm, prchlické náklady, ale samozřejmě chápu, že ty země, které se bojí, že budeme mít příliš mnoho eh, nějakých klauzulí o flexibilitě, a že se vlastně celý ten eh, pakt eh, ohledně flexibility rozmělní. Samozřejmě ta otázka uprchlíků je tak zásadně důležitá, zejména pro některé země, že je potřeba, abychom se tomu věnovali. Děkuji. Nyní Fabio Demasi, prosím. Měli jsme tady zástupce eh, CSU, FDP a potom vlastně také zástupce německé levice, eh, který eh, nebyl příliš ehm, nadšen tou otázkou automatické výměny informací, takže my si teďka můžeme klást otázku, jak tedy Evropa dělá dobrý dojem na tyto strany. Ale já mám ještě důležitou otázku. Vy jste tady říkal, že tady máme samozřejmě nějakou výhradu ohledně eh, daňového tajemství. To ovlivňuje vůbec celé schválení toho balíčku. Teď mě by zajímalo, jestli existuje nějaký centrální registr Evropské komise, kde by vlastně byly ty zásadní informace, možná třeba v anonymní podobně, podobě. Eh, nebo možná zda se bojíte toho, že paní um, dobře nenakládá s tím eh, daňovým tajemstvím vlastně tu vaši připomínku k tomuto tématu jsem úplně nepochopil. Takže za druhé bych se rád zeptal, jak to vypadá s reformou eh, té státní pomoci eh, práva? Eh, víme, že země jako Lucembursko nebo Belgie zde možná také o to požadují, co se týče tedy fiskální pomoci, daňové pomoci zpráva taxe takhle vlastně řekla, že musíme přemýšlet o reformě v této oblasti takže mě by zajímalo, jaké debaty probíhají na radě k tomuto tématu a kromě toho také otázka, která se týká financování terorismu. Já jsem se už ptal rady na to, zda existuje nějaká výměna v rámci Evropské unie ohledně opatřeních, které mají zastavit financování terorismu. My k tomu máme rezoluci OSN, které například hovoří o tom, že není možné um, Eh, pomáhat transakcím nebo umožňovat transakce, které potom směřují eh, do islámského státu a podobně. Eh, komise vlastně odpověděla, že tady je nějaké ustanovení, které se týká pouze v rámci členských států, takže mě by zajímalo, jaký je konkrétní stav věcí a co komise chce udělat taky, abychom zlepšili výměny informací v téhle oblasti. Děkuji. Co se týče toho centrálního registru, eh, ohledně směrnice o automatické výměně informací, tady bude takovýto centrální registr, ale šlo o to, že pokud by komise obdržela všechna individuální jména společno, společností, která jsou zmíněna v těch daňových rozhodnutích, eh, o to tam vlastně šlo v, v té vlastně dohodě mezi členskými státy, takže vlastně eh, bude to tak, že komise obdrží anonymní informace a komise samotná e, tedy schválila či přistoupila na tento kompromis. Komise tedy přistoupila na ten kompromis, který je nyní na stole i o kvantitě a kvalitě informací. Potom, co se týče rozhodnutí komise, že tedy v případě některých eh, státních pomocí eh, vlastně je potřeba tuto pomoc vyplatit zpátky, já teď vlastně se můžu eh, vlastně přejít do své lucemburské role a teď jenom řeknu vlastně, jak by tenhle ten mechanismus měl fungovat. Ona je tady celá řada věcí, kterou je potřeba řešit ne pouze to, kdo budou příjemci těchto návratů státní pomoci, ale v podstatě celé eh, modality. My jako země jsme se odvolali proti tomuto rozhodnutí komise, ale jak možná víte, rozhodnutí komise musí být implementováno i přesto, že jsme se odvolali, což je nešťastné, ale tak to prostě funguje. Co se týče financování terorismu, zatím nemáme nějakou eh, závěrečnou dohodu. Eh, zmínili jsme to tedy na eh, prosincovém zasedáním ECOFINu, zejména tedy francouzský ministr eh, trval na tom, abychom se, k tomu, eh, abychom se k tomu věnovali, ale zatím nemáme žádný, eh, žádné definitivní závěry a bohužel více informací vám k tomu poskytnout nemůžu, protože hm, diskuse ještě probíhají a určitě se k tomu vyjádří více třeba zase nizozemské předsednictví. Sven Giegold, také všechno nejlepší do nového roku. Nejprve bych rád poděkoval za dobrou spolupráci s vašimi službami při um, uzavření uh, trialogu k bilanci uh, plateb. A já věřím, že to v budoucnosti povede k tomu, že také uh, budeme mít větší transparentnost ohledně toho, kam jdou investiční toky. Budeme tedy vědět více tedy o původu i takových informací, které jsou potom zúčtovány v lucemburských bankách a tak podobně. Takže to je určitě pokrok. Nad rámec toho dvě věci. Za prvé, v závěrech rady k daňovému balíčku, který teď vlastně čekáme, tam rada jasně eh, řekla, že v prvním eh, zákonodárném balíčku Tady vlastně jde zejména o to, o implementaci BEPS. A e, celá řada bodů, e, které požadoval e, parlament ve zprávě Niedermayer a také ve zprávě Taxe 1, to vlastně zůstalo mimo balíček. My všichni víme, jak to funguje. Ono bude mnohem těžší tam potom zpětně ty věci nějakým způsobem dostat. Eh, nebo je vůbec dostat na pořad jednání, jak tedy docházíme k takovému to omezení a jak je vlastně možné. My jsme si vyslechli od pana Dijsselbluma na výboru Ekon, že když jsme byli v Nizozemsku, eh, že říkali, prosím nás, žádná opatření, která nejsou globální, všechno má být globální. Přitom máme vnitřní trh, kde máme mm, povinnosti k eh, posílené spolupráci. Takže vlastně tady máme nějaký institu, nějaké institucionální jádro i toho, co říkal Markus Ferber. Ehm, tady prostě rada předložila eh, nějaká doporučení, nějaké prozby, ehm, parlament se k tomu také vyjádřil a eh, rada potom z toho, co doporučil parlament, nic nepřijala to je v podstatě taková facka, řekněme, meziinstitucionální spolupráci. A e, mě by tedy zajímalo, jak vážně berete parlament v daňových otázkách, pokud jste natolik ochotni odhlížet od toho, co doporučujeme. For, uh, for and... Uh, Děkuji vám za otázku a ten pozitivní komentář. E, já jej sdělím těm, na které je směřován. Já na vaši otázku odpovím polopatě a vlastně velice jednoduše. Já vím, že Evropský parlament je možná frustrován tím, že jeho návrhy na to, co s daněmi, obecně tedy nejenom co se týká té výměny informací o rozhodnutích, nejsou brány v potaz to beru na vědomí, ale je potřeba uvědomit si dvě věci. Za prvé, daňové otázky jsou jedním z klíčových prvků suverenity a právě proto v těchto otázkách potřebujeme jednomyslnost na úrovni rady. Takže ta dynamika tam je trošku jiná, jak jistě víte. Když k tomu ještě přidáme, že zde máme iniciativu BEPS, a že ta iniciativa byla úspěšně dotažena do konce, je potřeba zohlednit i toto. Takže můj apel na vás, a možná si řeknete, že do toho nemám co plácat, přesto bych na vás rád apeloval. Je v zájmu Evropského parlamentu, abychom eh, změnili názor na některé priority v oblasti zdanění právě protože máme BEPS. Já bych to viděl zcela opačně než vy. Kdybyste eh, se mě zeptali před dvěma a půl lety, zda budeme mít někdy něco jako BEPS, řekl bych vám tehdy, ano, ale potrvá to 25 let. Ale díky tomuto konsenzu, který jsem viděl na těch dvou zasedáních G20, jeden v Limě, eh, jedno v Ankaře, a viděli jsme to i na tiskové konferenci, G20, já jsem tam tehdy seděl za předsednictví EU, je skutečně ohromující, čeho jsme dosáhli. Jak jsme vyřešili e, tuto otázku prioritně, e, jakožto tedy prioritu všech zemí G20, co se týká jaksi velkých nadnárodních společností, které působí i přes hraničtě. No a nakonec je v zájmu EU, abychom v této oblasti nepostupovali sami, tedy v oblasti mezinárodního zdanění. A proto bych rád varoval před podnikáním ještě dodatečných iniciativ, kromě iniciativy BEPS. Zde, je, zde jsou stovky návrhů. A pokud vyřešíme těchto pár vybraných, bude to skvělé, zejména pokud se nám to podaří vyřešit včas. Děkuji, Marko Zanny. Eh, děkuji, pane Grameňo. Já vám přeji hezký nový rok. No, e, během lucemburského předsednictví jsme se posouvali směrem za dokončení bankovní unie, snažili jsme se transponovat BRRD e v jednotlivých členských státech a zatím máme jakousi částečnou implementaci. Zdá se, že se pomalu blížíme cíli, jinými slovy, že BRRD e má vytvořit stabilní bankovní systém v Evropě. Všem bohužel v Evropě se děje pravý opak. Podíváte-li se například na bankovní situaci v Itálii a Portugalsku a na dopady této směrnice v těchto zemích, tak eh, dobře, ty banky, které jsou tím zasažené, jsou malou součástí evropského bankovního systému, ale eh, lidé si začínají uvědomovat, že jsou to právě vkladatelé, kteří to ve finále v těchto zemích zaplatí. A to vytváří takovou bankovní paniku. Například sektor dluhopisů je tímto velmi výrazně zasažen. Evropská unie zdánlivě stále věří, že zachraňování bank je něco, co můžeme vyřešit tím, že uvalíme náklady na tuto záchranu na bedra vlády, jinými slovy daňových poplatníků. Ale je zde ještě další způsob, který se zdá být neakceptovatelný v eurozóně. Znamená ti centrální banku, která funguje jako všechny centrální banky na světě, to znamená jako takový ten půjčovatel, takový ten věřitel poslední záchrany. Rád bych znal váš názor na rok 2016 a na to, jak se bude bankovní systém v Evropě vyvíjet. Máme bankovní systém, různý dozorčí systém, kde máme centrální banku, která ale jako centrální banka nefunguje. A velká část bankovního systému se vlastně nachází mimo ten dohledový systém a náklady nesou na svých bedrech pouze vkladatele. Děkuji vám za to hezké přání a díky za tu otázku. Byť je podobně jako otázka Kej předtím takovou otázkou jaksi univerzitní nebo otázkou velmi hlubokou. Já si myslím, že jsme s tou bankovní unii sotva začali. Zejména co se týká toho rozpouštění bank. Ten jednotný dohledový mechanismus už vstoupil v platnost dříve a funguje, myslím, poměrně dobře. A nyní pravidla pro, eh, vstupují v platnost pravidla pro SRF. Já vaši zemi, zemi znám dobře, znám situaci s těmi čtyřmi bankami, ke které došlo eh, ve velmi nešťastnou chvíli. Je to v podstatě taková transformační fáze mezi novým a starým systémem. A některé věci, které byly možné před bankovní unii, už možné nejsou. Takže je potřeba hodně vysvětlovat, hodně komunikovat a asi bude potřeba zaměřit se i na některá fakta, která leží v samotném základu bankovní unie. Ptáte se mě, jak bude vypadat budoucnost. No, můžu jenom hádat. Máme Single Resolution Authority, což je orgán, který eh, byl vytvořen a žádá určitou jaksi pojistku. A je dobře, že něco takového máme, byť máme eh, tento orgán na národní úrovni, je to lepší než nic. A myslím si, že bankovní unie je projekt velice ambiciozní. Protože máme jednotný dohled, máme nyní i důvěryhodný náhled na zdraví bank v eurozóně. To je tedy krok číslo jedna. Takže důvěryhodnost našeho bankovního systému. Za druhé, teď už máme takový společný deštník, abych tak řekl, pod který spadají jednotlivé instituce, který dodává finančnímu sektoru v Evropě dodatečnou důvěryhodnost. Obecně vzato si myslím, že se jednoznačně jedná o zlepšení ale přesto se určitě objeví jakési slabiny, kde bude potřeba ověřit, zda ten systém je dosti robustní a dosti flexibilní, protože v těchto případech je potřeba reagovat i velice rychle. Takže pochybnosti jistě jsou, ale dejme tomu příležitost. Děkuji, Bernard Mono. Dobrý den, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k těm daňovým rozhodnutím, tak jako předchůdci. Lucembursko s Irskem a Nizozemskem eh, patří mezi nejčastěji zmiňované eh, země, které jsou daňově vstřícné vůči nadnárodním firmám. Vy určitě z tohoto titulu jste sledoval naše práce a práce výboru TAX 1. Jakožto ministr financí Lucemburska můžete nám říci, jaká je skutečná vůle Lucemburska ukončit s těmito praktikami, jak může být proti rozhodnutí eh, komise, která odsazuje vaší zemi, vaší zemi za rozhodnutí ve prospěch Fiatu nebo McDonald's. Eh, musíte také provádět závěry OECD. To je otázka, která se projednává na radě už od roku 2004 a 12 let poté to je stále v mrtvém bodě. Takže k čemu podle vás je Evropská unie? V roce 2014 pan Vesa, pan Chableux a další spolu podepsali požadavek přípravy společné obecné směrnice Antibeps. Proč vaše předsednictví nezajistilo, aby komise včas předložila tento legislativní návrh? Děkuji. Děkuji za otázky, vezmu to v obráceném pořadí. Myslím, že jsme odvedli vynikající práci za těch šest měsíců právě v přípravě půdy proto, aby komise mohla na konci eh, tohoto měsíce předložit eh, směrnici Antibeps. Podařilo se nám dospět ke společným závěrům v této věci. Pokud byste se mě zeptali před půl rokem, zda budu schopen vám předložit dnes společné závěry, tak bych řekl, že ty možnosti jsou 50 na 50. Ale podařilo se nám to, takže to ukazuje, eh, jak to byl ambiciozní cíl. Pokud jde ty otázky, které mi činíte jakožto lucemburskému ministru financí. Uh, my jsme k 1. lednu 2015 zavedli nový postup daňových rozhodnutí v Lucembursku. Eh, předám vám podrobnosti, můžeme třeba o tom diskutovat později. Je to vše zcela transparentně a obsaženo v lucemburských právních předpisech. My jsme vždy dodržovali pravidla EU, vždycky jsme to říkali a budeme eh, takto postupovat i nadále. A za devět měsíců se nám podařilo dospět ke společné dohodě o automatické vyměně rozhodnutí a já si domnívám, že za lucemburského předsednictví Evropa učinila kvalitativní skok. Pokud jde o rozhodnutí eh, komise o Fiatu, my jsme podali odvolání k soudu první instance EU, protože nesouhlasíme s analýzou Evropské komise, ohledně toho, jakým způsobem jsme uplatnili pravidla eh, cenových transferů, protože o to tam šlo. Eh, my jsme přesvědčeni, že jsme ta pravidla cenových eh, transferů uplatnili zcela přiměřeně a že ten výklad, který činí Evropská komise, jde nad rámec obvyklého chápání těchto zákonů. Komise má tedy novátorský výklad a my s tímto výkladem nesouhlasíme. A to je důvod, proč jsme se odvolali. Druhá věc, komise neprokázala selektivnost při uplatňování našich předpisů. Pokud má se jednat o státní podporu, musí být takováto selektivnost. To znamená, že vlastně zvýhodníte jeden podnik a stejnou výhodu odmítnete jinému. Komise Eh, neprokázala eh, to selektivnost a přitom je to zásadní prvek, který eh, se používá při hodnocení, zda se jedná o státní podporu nebo ne. Já si myslím, že na naší straně jsou dobré právní argumenty, proto jsme se také odvolali. Samozřejmě to odvolací řízení proběhne, tam budeme hájit svůj názor a je to plně v souladu s komunitárním právem. Thank you. Uh... Děkuji vám. Nina Nina Jill, ale ještě předtím Danuta Hybner. Děkuji. Pane ministře, mám dvě otázky. Jedna se týká toho, že v prosinci řídící rada ESM umožnila vznik nástroje pro přímou rekapitalizaci, což nám trvalo několik let a pokud správně chápu, budeme mít kromě možnosti v pokračování nepřímé kapitalizace půjček e SM členským státům míti i přímou rekapitalizaci. Ta právní forma je poměrně komplexní. Není jasné, zda to je nová mezivládní dohoda společně s těmi již existujícími, anebo zda se toto objevuje jaksi v rámci ESM, ten nový nástroj. Ten nástroj jako takový je také velice komplexní a komplikovaný co do fungování. Takže má otázka na vás, jak tento nástroj vnímáte, jak vnímáte jeho roli a jak jej vnímáte v kontextu budoucích reform EMU. Kam ESM směřuje? Budou se objevovat stále nové věci jako tato? A druhá otázka se týká toho dobře známého faktu, že dnes už máme několik mezivládních dohod na základě mezinárodního práva v rámci architektury EU a v podstatě všechny tyto dohody by jednoho dne, dříve či později, měly být i zakomponovány do právního rámce EMU. U některých se to začlenění předpokládá už velmi brzy, například ten fiskální kompakt, to má být eh, květen 2017, takže předpokládám, že na tom už někdo pracuje. Má otázka na vás je, zda dochází k nějaké reflexi v radě, v jakémkoliv formátu, co se týká provádění tohoto začlenování mezinárodních dohod i v souvislosti nadchá- s nadcházejícími reformami. Eh, vnímáte zde nějaký potenciál pro další mezivládní dohody? abychom eh, jak si dále prohloubili tu novou Evropskou hospodářskou monetární unii. Bude založena i na té původní smlouvě, anebo půjdeme tou cestou toho mezinárodního práva jeho začlenování. No a opět i zde chcete, abych nějak nahlížel do budoucna, což vůbec není snadné máme vždy 50% šanci, že to řekneme špatně, že? No ale teď vážně. Ptáte se na novou tendenci těch mezivládních dohod. Je to takové ultima ratio, jak se říká latinsky, když nedokážete vyřešit nějaký problém v rámci určitého právního rámce v některých členských státech. Mně, co se týká evropské integrace, to připadá dosti frustrující, protože vlastně říkáme, tento problém v rámci EU nejsme schopni vyřešit. A to z právních nebo politických důvodů. Ale ten vynález toho, že budeme mít mezinárodní úmluvy, které jsou jaksi dodatek stávajícího rámce, to je skutečná novinka. A Nemyslím si, že právníci vůbec zatím odhadovali celkové dopady něčeho takového. A proto je váš komentář eh, na místě, že komise, jakožto strážkyně smluv, by se na toto měla zaměřit a ohodnotit, jakým způsobem tyto mezivládní dohody interagují s legislativou EU. Ale já bych rozhodně řekl, že je lepší dělat aspoň toto, než zkrátka selhat v nějakých snahách. Takže ono to je do určité míry i pragmatické řešení. Každopádně je potřeba pokrýt i právní aspekty. Co se týká ESM, dovolte mi dva komentáře. Za prvé, tato instituce se velice rychle stala extrémně efektivní na trzích. Podíváte-li se na lehkost, s jakou ESM přitahuje kapitál při těch velice nízkých cenách, vidíte, že je to nástroj, že to je instituce velice profesionálně spravovaná. A je to instituce, která už dnes nakládá s obrovskými částkami. A proto ESM tou ideální pojistkou pro Evropskou unii. Myslím si, že e, tuto instituci musíme vnímat pozitivně. Já vím, že vy jste nemluvila negativně, ale je potřeba si uvědomit, že to je zkrátka velký úspěch. Děkuji a teď tedy Nina Jill. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, 15. července na tomto výboru, když jste představoval své priority, nezmínil jste e, fondy peněžního trhu. Když jsme se vás na to zeptali, řekl jste, že jste to přehlédl a skutečně jste to asi přehlédl, ale po šesti měsících je to dosti dubiozní. Pokud já chápu správně, tak rada za vašeho předsednictví nepodnikla vůbec žádnou iniciativu s touto složkou cokoliv udělat. Návrh komise máme už téměř dva a půl roku. A v důsledku vašeho nepostupu toto nařízení je dnes vlastně rekordním nařízením co do délky projednávání a to z hlediska celé agendy výboru Ekon. A já si nemyslím, že to je v pořádku. Vůbec ne. To, že nemáme žádné nařízení pro peněžní trhy, to vůbec není správné. Evropská unie má mezinárodní závazky a jiní globální hráči jako USA si zajistili, že jejich trhy budou řádně regulované. Ale my k tomuto mlčíme. Já jsem přesvědčena, že to jde na vrub vám. Alespoň tedy těch posledních šest měsíců. Experti nás varují, že oblast zprávy aktiv je jedna z oblastí, kde by mohlo dojít k příští finanční krizi. Přesto, nevím, jsem si jistá, že to vůbec nesouvisí se zájmy vaší země, ale uvědomte si prosím, že to skutečně poškozuje EU a podkopává to důvěru ve všechny naše instituce. Já jako zpravodajka doufám, že alespoň snad nizozemské předsednictví k tomuto zaujme odpovědný postoj a najde politickou vůli dosáhnout v radě konsenzu a ideálně i konsenzu s parlamentem. No, ale e, řekněme, že vám křivdím. Čeho jste dosáhli v této oblasti? E, děkuji vám za tu možnost e, se k tomu vyjádřit. My jsme aktivní byli v zákulisí a snažili jsme se vyhodnotit, kde bychom mohli v tomto textu dosáhnout kompromisu, ale nebyli jsme úspěšní. Řekla jste, že tato směrnice eh, se projednává už velmi dlouho, máte pravdu. Ta směrnice o benchmarkingu eh, také trvala velmi dlouho, tam jsme uspěli. Takže nejde říci, že jsme nebyli aktivní. My jsme se snažili dosáhnout pokroku ve všech oblastech, včetně této. Co se týká směrnice o fondech peněžního trhu, rád bych zdůraznil, že zde je několik věcí, které je potřeba si připomenout. Pokud budeme prosazovat určité nástroje, které jsou v této směrnici, pardon, pokud tyto nástroje vytlačíme mimo trh EU, tak jak by si to někteří přáli, tak vlastně zajistíme, že nějakých 500 miliard euro odteče z EU a půjdou někam jinam. A to v době, kdy máme iniciativy na Unii kapitálových trhů příliš chytré, protože chceme mít i efektivní finanční trhy v EU, zároveň zde máme Junckerův plán, chceme přilákat 300 miliard euro na investice do infrastruktury. To je nový projekt společně s um, Unii kapitálových trhů, takže já si myslím, že eh, ta směrnice o peněžních trzích vznikla v době, kdy jsme tyto ostatní projekty neměli a tím pádem se její cíle a cíle ostatní legislativy jaksi různí. To samozřejmě nevysvětluje všechno, ale něco to snad přece jen vysvětluje. Alespoň pro mne. Jak jsem řekl, i mnoho jiných selhalo v tom hledání kompromisu. Ani nám se jej nalézti nepodařilo. A to, že to bylo obtížné pro jiné, neznamená, že to bylo pro nás snadné a přeji v této oblasti nizozemskému předsednictví hodně zdaru. No, nezlobte se, ale toto je přesně ta debata, kterou bychom měli vésti eh, s parlamentem v rámci dohodovacího řízení a žádná taková formální diskuse neprobíhá. Děkuji vám. Gunnar Hockmark. Thank you very much. Děkuji. Vážený pane ministře, děkuji, že jste přišel mezi nás. Mrzí mě, že se nám nepodařilo eh, začít jednání o bankovních strukturálních reformách. Doufám, že bude příležitost tuto diskusi začít vést s nizozemským předsednictvím. Chtěl bych v tomto ohledu vám položit jednu otázku a sice, když se podíváte na to, čeho jste dosáhli, co podle vašeho názoru nejvíce chybí, pokud jde o stabilitu bankovnictví v Evropské unii? Za druhé, eh, otázka, která nesouvisí s tou první, v souvislosti s diskusemi o paktu stability eh, docházelo k mnoha odkladům eh, plnění požadavků ze strany členských států. Domníváte se, že pakt stability byl posílen, respektive jeho důvěryhodnost v tomto období? A třetí otázka, ta bude velice stručná. Vzhledem k problémům s prosazením daně z finančních transakcí, já se nedomnívám, že získáme více investic tím, že zdaníme ty, kteří financují investice. Myslíte si, že by třeba byl dobrý nápad říct nizozemskému předsednictví, aby se tohoto projektu úplně vzdali? Děkuji, já začnu odzadu. Pro mě je těžké nějak kvalitativně posoudit nebo politicky posoudit daň z finančních transakcí, když naše země se k tomu eh, vůbec nehlásí. My eh, tedy velice zdvořile nasloucháme to, co nám je pravidelně, tomu, co je nám pravidelně sdělováno a já jsem toho názoru, ale to teď eh, tedy z titulu Lucemburska, eh, si myslím, že daně z finančních transakcí je pro Evropu špatná. To říkám zcela jasně. Já si myslím, že evropské finanční trhy pak budou méně přitažlivé pro zbytek světa a ty peníze si najdou cestu Eh, aby se vyhly takovému zdanění. Tím jsem si celkem jist. Na první pohled eh, byste si mohli říct, tak pro Lucembursko je to dobré, nebudete se účastnit, tak z toho budete mít prospěch. Ano, krátkodobě ano, ale já bych se jich takovéhoto prospěchu rád vzdal, protože v konečném důsledku to bude pro Evropu škodlivé. Za druhé, jestli tedy eh, pakt stability a růstu byl posílen za poslední půl rok nebo rok. Pokud se podíváte na čísla, tak uvidíte, že určitě postupně většina, ne všechny, možná i všechny členské státy směřují k dosažení cílů. Možná pomalu, ale směřují k dosažení těchto cílů, které se týkají vlastně podílu um, deficitu a podobně. Uh, a také vidíme, že ekonomiky jednotlivých zemí jsou stále silnější. A to já zde považuji za klíčový bod. Víme, že v místnosti e, jsou tací, ale existují i takové země, které nemají pozitivní vztah s paktu stability a růstu, přestože třeba ty země tento pakt podepsaly, tak přesto všechno jsme svědky toho, že země omezují své schodky, omezují své zadlužení a vyhlídky na růst jsou lepší než v minulosti. Co to ukazuje? Ukazuje to, že řádná e, zpráva veřejných financí neznamená, že nebudete dosahovat růstu a snižování nezaměstnanosti. Právě naopak. E, můžete to e, postavit jinak, můžete říct si, potřebujeme strukturální reformy z dlouhodobého hlediska, tak aby naše Eh, hospodářství bylo konkurenceschopné. A já si myslím, že to musíme stále opakovat, že vlastně to kvantitativní usnadnění v rámci eh, měnové politiky, tak jak to bylo zavedeno před několika měsíci, eh, vlastně není samospasitelné. Ta monetární politika nám pomáhá, pomáhá nám dostat se z nejhorší hospodářské a finanční krize po druhé světové válce, a i když bych se tedy neměla vyjadřovat k politice ECB, tak si myslím, že ECB dělá dobrou práci, ale vlastně je to jenom doplnění těch strukturálních reform, které musíme udělat. A pokud my neuděláme tyto strukturální reformy a pokud eh, je nerealizujeme, tak nezajistíme, že naše hospodářství bude v dlouhodobém časovém horizontu fungovat. Navíc eh, to, aby země byla konkurenceschopná, to není proto, aby vlastně vyhověla tu stability růstu, ale protože to je to nejlepší pro ekonomiku. Já bych jenom chtěla říct, že když jste říkal, že to padá na vaši lucemburskou hlavu, že vaše lucemburská hlava je velmi elegantní. Děkuji. Eliza Ferreira. Well, thank you very Děkuji vám. Já mám ještě eh, možnost podruhé vystoupit, protože eh, kolega, který měl hovořit, tady není. Eh, teď bych tedy chtěla mluvit o jiném tématu a to se týká zavedení nového výkladu k používání pravidel flexibility v paktu stability a růstu, tak jak tomu došlo za vašeho předsednictví. Komise má svůj vlastní výklad toho, jak eh, přistupovat k právním předpisům. Rada eh, přišla s jiným způsobem výkladu, který omezuje tuto flexibilitu a to v textu, který byl vypracován eh, v zájemné spolupráci a vlastně podle právního základu by tam měly být dva zákonodárci, to je parlament a rada, to je vlastně takzvaný sixpack a čupek a z našeho hlediska jako metodika práce je to trochu podivné. Eh, samozřejmě se to týká hodně stropování, týká se to výkladu flexibility, pokud jde o výklad období, kdy ještě podléháte vlastně nápravným opatřením a je to významný meziinstitucionální problém. Moje druhá otázka, a nebudu opakovat otázky, které tady už zazněly k daním, ale chtěla bych já se vás zeptat na více podrobností o dalších krocích po té eh, diskusi o minimální dani a jak to bude s podáváním zpráv podle jednotlivých zemí. To je také věc, kde vlastně eh, parlament to velice podporuje, takovéto zprávy po jednotlivých zemích. Eh, dále, vy jste říkal, že rada se veřejně a formálně dohodla na některých záležitostech a potom se ta politická vůle mění to skutečně vyvolává veliké pochybnosti ohledně spolehlivosti eh, instituce, jako je rada. Takže prosím interně eh, předejte tyto naše obavy z takového přístupu. Děkuji vám, Elizo. Eh, ano, já samozřejmě budu informovat radu o těchto vašich obavách. Vy jste to zmínila u mnoha témat. Teď jste tedy hovořila o záležitostech, které se týkají omezení kritérií flexibility. Hovořila jste o podávání zpráv po jednotlivých zemích. A musím říci, že jsem byl a pořád jsem překvapen tónem s nímž vy nebo mnozí z vás hovoříte o té směrnici o automatické výměně rozhodnutí, protože já jsem rozhodně neočekával tolik kritiky k tomuto textu, který já považuji za průlom a za pozitivní věc. Ale samozřejmě beru to na vědomí a řeknu to svým kolegům na radě pokud jde o to podávání zpráv po jednotlivých zemích. Samozřejmě eh, jsme o tom diskutovali na eh, u obecného kulatého stolu a já si myslím, že komise eh, velice eh, brze přejde s nějakým textem, s tím, že také ještě máme texty G20 a OECD, které se týkají téhož tématu. Takže tady uvidíme, jak se podaří vlastně skombinovat ten přístup EU, G20 a OECD. Já myslím, že to půjde určitě skombinovat. A Navíc ty texty G20 a OECD budou brzy ratifikovány a vstoupí v platnost a je tedy dobré, že e, komise bude rychle postupovat a rychle ten text předloží. A tím asi e, skončím ve své odpovědi a jenom řeknu, že tedy vyřídím e, ten váš zkaz na radě. Děkuji vám, Pablo Salba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Muchas gracias. Ministro, lo que... Vážený pane ministře, já bych nejprve chtěl zdůraznit tu dobrou práci, kterou jste odvedli za poslední měsíce, které přitom byly velice složité. E, například v souvislosti se sekuritizací. V prosinci rada dospěla e, k dohodě týkající se rozvoje evropské sekuritizace. Má to být vlastně takový první krok eh, k unii kapitálových trhů. Vy jste říkal, že ten trh se sekuritizacemi vlastně eh, stagnuje a že bychom měli tedy rychle postupovat. Já s vámi souhlasím a všichni souhlasíme s významem tohoto jednotného kapitálového trhu, který určitě bude důležitým impulzem růstu a zaměstnanosti. Já jsem vlastně zpravodajem pro eh, balíčky týkající se kapitálové přiměřenosti bank. Bych se chtěl zeptat, jaké jsou klíčové body a jaké podle vašeho názoru by měly být aspekty eh, práce v tomto parlamentu, na co bychom se měli soustředit v nadcházejících měsících. Děkuji. Well, the Myslím, že všechny ty vaše otázky se týkají Unie kapitálových trhů a chystaných kroků. Myslím si, že to byla vítaná volba ze strany komise, která se rozhodla nejprve pro směrnice, dvě směrnice. Jedna se týká sekuritizace a druhá je tzv. Prospectus Directive a obě tyto směrnice mají za cíl přitáhnout více kapitálu do EU a mají zajistit lepší oběh kapitálu uvnitř Evropské unie. My doufáme a věříme, že v konečném důsledku pak kapitál bude přístupnější pro podniky, zvláště pro ty malé a středně velké. A to je hlavní jádro Unie kapitálových trhů, eh, tak jak komise by ji chtěla koncipovat. Je zde tedy přístup krok za krokem a to já považuji za tu nejlepší cestu. Jak už jsem říkal ve svém úvodu, zajistili jsme eh, to, že za devět týdnů se podařilo dosáhnout politické dohody k sekuritizaci. Eh, nizozemští kolegové, kteří eh, po nás přebrali předsednictví, eh, mi řekli, že také budou hodně tlačit na to, i aby ta takzvaná směrnice Perspective postupovala velice rychle. A pokud se nám to podaří, pak se nám podaří posílit naše finanční trhy a přitažlivost Evropské unie. Ptal jste se také na tu kapitálovou přiměřenost. Já si myslím, že bychom měli sledovat vývoj v tomto roce z hlediska takzvaných nevýkonných půjček v EU, to je za prvé. A za druhé musíme sledovat, jak bankovní unie bude fungovat. Stojíme skutečně na počátku. A měli bychom být velice opatrní, neměli bychom to uspěchat, protože se jedná o proces nový a pokud ta čísla o růstu, které máme pro tento rok, se skutečně zhmotní a já jsem docela optimistický, pak myslím, že eh, v krátkodobém časovém horizontu nebudeme potřebovat žádná doplňková opatření. To je samozřejmě takové obecné prohlášení, eh, co se stane v jednotlivých eh, zemích, to ještě uvidíme, ale myslím, že máme k dispozici potřebné nástroje. Děkuji a jako poslední Pervanš Beres. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji hezký nový rok všem. Pane předsedo Ekofinu, odcházející, vy jste, když jste odpovídal panu Demasimu a také panu Zalbovi, zdůrazňoval význam sekuritizace. Řekl jste, že je dobré, aby v rámci eh, této, tohoto velkého balíku Unie kapitálových trhů komise Eh, navrhla prioritně dva texty, eh, které byly nejen bez pochyby nejjednodušší, ale také nejzajímavější pro trhy. To je otázka vlastně podmínek pro převzetí sekuritizace a zjednodušení tzv. prospektus. Ale jsme v okamžiku, kdy si v EU musíme uvědomit, že když začínáme nějaký projekt tak důležitý, jako je vytvoření Unie kapitálových trhů, tak nakonec si volíme vlastně ty nejjednodušší kroky a kroky, které jsou nejzajímavější pro trh. A to si myslím, že je milná cesta. Pokud jde o sekuritizaci, já mám dojem, že to je potvrzení, že za unii kapitálových trhů vlastně stojí taková víra, že tím, že pro trh a subjekty e, na trhu to vlastně učiníme přitažlivějším, že to zvýší soukromé investice. V okamžiku, kdy úrokové sazby jsou zoufale nízké a kdy všichni mimo Unii, vně Unie, v významné organizace jako je MMF či jiné, říkají, že je potřeba eh, veřejnou podporu, chceme-li obnovit investice. Já tedy bych chtěla vyjádřit překvapení nad tím, že si myslíte, jak, co si myslíte o tom, jak Evropský parlament přistupuje k sekuritizaci, protože upřímně ten proces, který nabízíte, je špatný. My víme, jakým způsobem eh, rada vlastně protahovala celou řadu problematik. Kolegyně hovořila o těch eh, fondech eh, peněžních trhů. Vlastně pak tady jsou i další návrhy textů, které se velice protahují kvůli radě, takže myslím, že toto obvinění není úplně na místě. Dále, tato volba v rámci Unie kapitálových trhů, to je, myslím, milná cesta, protože to nepřispěje k tomu kýženému cíli eh, posílení soukromých investic. A já se tedy ptám, nemyslíte si, že je třeba jednak dokončit bankovní unii, zavést unii kapitálových trhů a zajistit takzvanou fiskální kapacitu. Nemyslíte si, že by to vlastně, máte si, myslíte si, že to má jít krok po kroku, anebo že to má být všechno dohromady? Protože já si myslím, že pokud chcete, aby ta unie kapitálových trhů fungovala, tak potřebujete i tu fiskální kapacitu. Děkuji za vaše přání. Já jsem rozhodně neobvinil Evropský parlament, že by nějak zdržoval eh, sekuritizaci. Chtěla jsem jenom zdůraznit, že my jakožto předsednictví jsme se snažili jednat rychle. Eh, to je všechno, co jsem eh, řekl a také všechno, co jsem tím myslel. Nicméně myslím si, že sekuritizace a směrnice prospectus, to, je, eh, to jsou záležitosti, které zefektivní trh, otevřou více trh a bude to dobré pro usnadnění eh, přístupu malých a středních podniků k financování. Myslím si, že v Evropě není dostatek investičních projektů, to je pravda. A není to dáno pouze eh, nedostatkem likvidity, protože likvidita na trhu je. A já se vrátím k tomu, co jsem říkal panu Hekmarkovi. Nám chybí především důvěra části našich podnikatelů, kteří nechtějí investovat do budoucnosti a do projektu. Proč? Částečně proto, že vlastně v Evropě nebyly žádné vyhlídky na růst a proto se rozhodli raději investovat jinde. Já si myslím, že tento fenomen se trochu mění. Evropa a USA už déle, eh, jsou znovu motory růstu a to povede podniky k tomu, že budou mít větší důvěru v potenciál eh, svých projektů a podnikatel neinvestuje kvůli tomu, že úrokové sazby jsou nízké. On se nerozhodne eh, ne, investovat, protože je hodně likvidity na trhu. On prostě investuje, když má vyhlídku na zisk. A já si myslím, že Unie kapitálových trhů je jeden z aspektů, které tomu pomohou. Druhým aspektem jsou strukturální reformy, které musí zajistit konkurenceschopnost, abychom věděli, že budeme získávat zakázky i v zahraničí a pokud se nám to podaří, pak naše politiky jsou odsouzeny k úspěchu. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to bylo velice Eh, byla velice užitečná a zajímavá diskuse. Děkuji, Pierre, za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji za spolupráci, eh, za to, čeho jsme dosáhli u řady eh, textů. Samozřejmě nás mrzí, že někde jsme nepokrčili více, třeba u Fondu peněžních trhů. A budeme tedy doufat, že nadcházející předsednictví předloží konkrétní kroky. Máme názorové rozdíly v některých oblastech, například u daňových rozhodnutí, ale samozřejmě uznávám, že je důležité, že se na radě dospělo k dohodě a obecně myslím, že to byla skvělá spolupráce. Děkuji mnohokrát Děkuji, Roberto. Já bych vám ještě všem chtěl poděkovat za tuto diskusi, ale také za tu interakci, které, kterou jsme měli mezi sebou za posledních šest měsíců. Mě to moc bavilo a těším se, že budu s vámi i nadále v kontaktu. Pokud přijedete do Lucemburska a chcete se mnou zase diskutovat, tak mi klidně zavolejte a já se s vámi rád setkám. Děkuji. Thank you. Grazie, Roberto. So let's move uh, to... Nyní přecházíme ke čtvrtému bodu na našem pořadu jednání. Já vítám pana Hugeforsta a také pana Pradu. Oni přišli mezi členy výboru Ekon Eh, kde zastupují Radu pro mezinárodní účetní standardy a také eh, Radu správců. Jak víte, tohle je soukromně organizovaná společnost, eh, která předkládá účetní standardy a my vítáme pana Chuhrbousta mezi námi už po čtvrté. Já si myslím, že eh, tohle je opravdu velmi vhodný moment pro to, abychom eh, měli eh, rozpravu na téma účetních standardů. Čekají nás určité změny v roce 2016, které jsou velmi důležité i pro naši práci budeme se věnovat důležitým tématům, jako je pojišťovnictví, leasing a také vlastně celý koncepční rámec pro fungování eh, IASB. A já vám hned předávám slovo, slovo pane Horvorste. Děkuji, pane předsedo. Jak já, tak pan Michel Prada jsme velmi vděční za to, že jsme byli pozváni na vaše zasedání hned na začátku roku 2016. Rok 2016 bude velmi důležitým pro účetnictví a proto je opravdu dobré pobavit se takhle hned na začátku o vizích a o tom, co nás čeká v budoucnosti. Já bych řekl tedy něco k nadcházejícímu standardu pro leasing, IFS, IR, IFRS 9, pojišťovnictví a také k našemu koncepčnímu rámci. Michel Prada jako předseda eh, správců eh, nadace IFRS také samozřejmě rád odpoví jakékoliv otázky, které budete mít k naší zprávě. Takže IFRS 9. Předpokládáme tedy, eh, že zavedení eh, modelu ztrát pro eh, úvěrové ztráty je asi nejdůležitějším prvkem změn v tom standardu. Já předpokládám, že tedy většina daňových poplatníků v Evropě a taky v celém světě bude považovat tento model jako velký, velký krok ku předu. Protože to samozřejmě povede k uznávání nevyhnutelných ztrát a bude mnohem náročnější pro banky, aby skrývaly nějaké problémové půjčky na svých rozvahách. Samozřejmě není možné taky očekávat od bank, že eh, budou účtovat nějaké velké ztráty eh, už ve chvíli, kdy ještě žádné ztráty nemají. To by samozřejmě vedlo k tomu, že banky by potom vůbec nedělaly žádné dlouhodobější půjčky, nepůjčovaly by dlouhodobější půjčky. A my tedy předpokládáme, že IF RS9 přispěje k finanční stabilitě, zejména tedy mm, to, tak to vyhodnotila ECB a EBA a také to um, reaguje na požadavky G20. Jsem přesvědčen, že ten nový standard bude také přispěje k hospodářskému růstu a to z toho důvodu, že banky eh, budou muset um, nějakým způsobem pročistit své půjčky takzvaným zombie společnostem a to tedy umožní, abychom, aby ty úvěry šly eh, do společností, které jsou eh, zdravější a které mají pro, příležitosti k růstu. A my tedy věříme, že to potom povede samozřejmě také k bezpečnějšímu a odolnějšímu finančnímu systému. Eh, nyní tedy bych řekl něco k tomu standardu pro leasing, ten zveřejníme pozítří. Eh, v tuto chvíli kotované společnosti na celém světě mají asi 3 mil- biliony eur eh, v leasingu. Zejména to jde zejména o tedy, um, letecký průmysl, malou obchod a dopravu či přepravu zboží. Eh, asi 85% těchto, tohoto leasingu jsou operativní leasingy a z toho důvodu se neobjevují na rozvaze. Takže je tam nenajdete. A eh, my opravdu věříme, že E, stávající účetnictví prostě neodráží hospodářskou realitu, takže přestože jsou to podrozvahové e, prvky, e, vytváří skutečné závazky a během finanční krize některé zásadní maloobchodní řetězce zbankrotovaly právě proto, že nebyly schopny rychle se přizpůsobit nové hospodářské společnosti skutečnosti právě na základě těch leasingů a měli prostě eh, dlouhodobé operativní leasingy a závazky z nich na své obchody. A přitom jejich eh, rozvahy vypadaly překvapivě jednoduše a v podstatě ty podrozvahové mm, prvky potom, eh, či závazky byly 66krát vyšší než dluhy, které se objevily na rozvaze. Takže Eh, kromě toho eh, stávající účetnictví eh, leasingu vede k tomu, že máme nedostatek srovnatelnosti, protože máme třeba nějakou leteckou společnost, která si propůjčuje většinu svých letadel, která vlastně vypadá velmi odlišně od nějakého konkurenta, který naopak všechna letadla kupuje. Ehm, a přitom eh, v realitě ty jejich finanční povinnosti mohou být velmi podobné, takže eh, musíme trošku eh, srovnat ehm, tohleto pole, aby opravdu odráželo ehm, skutečnost. Ta změna asi dopadne na polovinu kotovaných společností a my víme, že to určitě nebude populární ve všech tedy koutech. A Změny účetnictví jsou často kontroverzní a vedou k tomu, že lidé varují před nějakými negativními dopady na ekonomiku a e, na zvýšení nákladů. My jsme se e, tomu věnovali v analýze e, dopadu která byla opravdu velmi detailní ohledně toho nového standardu a náš závěr je takový, že rizika a náklady toho nového standardu jsou, eh, mm, se dají udržet pod kontrolou. Eh, takže tenhle ten nový standard IFRS 16 určitě nepovede k tomu, že leasing vymizí. Eh, leasing i nadále zůstane atraktivní jako flexibilní zdroj financování a i nadále bude atraktivní pro společnosti, které si chtějí půjčovat aktiva tak, aby nenesly plné riziko toho, které by nesly, kdyby je vlastnili. Takže asi zmizí některé kosmetické účetní výhody leasingu, ale vlastně ty reálné výhody eh, leasingu se nezmění v důsledku tohoto standardu. Samozřejmě to povede k určitým nákladům, systémovým nákladům ve chvíli, kdy budeme aktualizovat eh, systémy tak, aby byly schopny implementovat nové, tento nový standard, ale my věříme, že to budeme moci udržet na minimum. Eh, například vůbec nepo, nepo, mm, nepožadujeme, aby společnosti eh, uznávaly aktiva a eh, závazky eh, která jsou krátkodobá a já si myslím, že to bude zejména výhodné pro malé podniky. Takže my tedy předpokládáme, že výhody tohoto nového leasingového standardu převáží nevýhody či náklady a zejména ta nová vizibilita všech zviditelnění všech těch půjček povede k tomu, že investice budou vycházet z lepších informací, a mm, společnosti vůbec budou schopny sami lépe investovat eh, kapitál, takže to povede tedy k lepšímu eh, rozdělení kapitálu a to samozřejmě také povede potom k zvětšení, zvýšení eh, hospodářského růstu. Nyní bych řekl něco k pojišťovnictví, tady jste hodně hovořili o solventnosti Dva, ehm, My ehm, Předpokládáme, že už brzy předložíme nový standard pro pojišťovnictví. Předpokládáme tedy, že to bude do konce roku 2016. Eh, určitě nemůžeme nadhodnotit význam tohoto standardu, protože pojišťovnictví je obrovsky důležité a má zásadní systémová rizika, která se s ním pojí. Tato rizika jsou v současné době eh, ještě zvýšena eh, stávajícím prostředím stále nízkých úrokových měr v Japonsku ty, když začaly ty úrokové míry e, být tak nízké, tak některé e, e, pojišťovny prostě úplně zkrachovaly. Takže stávající účetní standardy pro pojišťovnictví mají řadu nedostatků, nemáme žádný globální standard, a e, praktiky e, celosvětově se hodně liší. E, taky hodně pojišťovatelů v Evropě stále ještě pořád účtují na základě historických nákladů. To znamená, používají pro výpočty úrokové míry, které platili před mnoha lety nepoužívají tedy stávající velmi nízké míry a to samozřejmě potom vede k zavádějícím informacím v situaci, kdy eh, úrokové míry jsou buď blízko nule nebo dokonce negativní. Takže náš nový standard bude vycházet ze stávajících eh, měření a eh, my tedy věříme, že to bude lépe odrážet hospodářskou realitu. V podstatě existuje široký konsensus ohledně tohoto všeobecného principu, ale samozřejmě pojišťovnictví je tak komplexně komplikované, že vyřešení všech těch účetních otázek ehm, trvá hodně času sportu. Takže je zřejmé, že datum, kdy vstoupí v platnost ty nové standardy pro pojišťovnictví, budou, eh, bude pozdější, eh, při vstoupit v platnost později než IFRS 9. A protože víme, že oba tyto standardy jsou velmi důležité pro pojišťnictví a protože jsou propojené, Chápeme, že to samozřejmě pro eh, dano, daný sektor znamená problém. A tak jsme eh, nedávno navrhli možné řešení pro tento problém a to znamená, že budeme mít možnost odložit IFRS 9 pro společnosti, které nabízí pouze pojišťovnictví. Konglomeráty, které kombinují eh, pojišťovnictví s bankovními aktivitami, umožníme tedy těmto konglomerátům, aby upravili zisky a ztráty pro dopady IFRS 9 eh, prostřednictvím něčeho, čemu říkáme overlay approach. Potom vyhodnotíme feedback, který dostaneme k našim návrhům v, na jaře a předpokládáme, že mm, svá rozhodnutí finalizujeme ještě do léta. Hmm. Na závěr eh, ještě bych rád něco řekl k koncepčnímu rámci. V roce 2016 předpokládáme, že zveřejníme novou verzi koncepčního rámce, což je vlastně souhrn eh, všech eh, principů, které eh, stanovují rámec pro naše pro předkládání standardů. Velmi důležitými tématy pro evropské zainteresované strany jsou zejména tedy dvě témata, a to je obezřetnost a zpráva, stewardship. Eh, my tedy znovu zavedeme tu obezřetnost do našeho koncepčního rámce. My jsme to tedy definovali jako postupování obezřetně v nejistých podmínkách. My věříme, že to je velmi zásadně důležitý princip, eh, který vlastně vede k tomu, abychom ehm, stížili nadhodnocení eh, zisků a podhodnocení ztrát. My také dáme větší prostor ehm, otázce zprávy. Chceme jasně říci, že finanční výkaznictví eh, nemáme jenom proto, abychom pomohli tržním účastníkům eh, odhadovat budoucí ehm, toky financí. Samozřejmě slouží také tomu, aby ehm, napomohlo ehm, hodnotit eh, zprávu eh, zdrojů dané společnosti ze strany její, eh, jejího managementu. Tady samozřejmě jde otázku zodpovědnosti, protože to je klíčový cíl účetních standardů a my tedy to ještě jasněji představíme ve svém koncepční rámci. Pane předsedo, tím se dostávám na závěr svého úvodu a já samozřejmě také rád zodpovím jakékoliv otázky, které zde zazní. Děkuji mnohokrát. Jak vidíte, máme tady, mm, zmínil jste celou řadu relevantních bodů. První řečník je Dimitrius Tolian. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám, že zde je pan Práda, předseda nadace IFRS a pan Hogard, předseda ICB. Jsme rádi, že jste tu. Mám dvě otázky, po jedné na oba pány. Na pana Holger Forsta. Co přesně hodláte udělat pro to, abyste navýšili kapacitu ISCB při hodnocení dopadu úpravy IFRS, nových IFRS a vůbec změn v této oblasti. Zajímá nás zejména, co se týká dopadu na finanční stabilitu a hospodářský rozvoj. Jak víte, máme zde jednu statistickou zprávu, která učinila toto doporučení pro Evropskou komisi, aby tato nová kritéria potvrzovacího procesu IFRS v Evropské unii zohlednila. A teď otázka na pana Prádu. Podle vaší ustavující dohody momentálně probíhá v nadaci FRS revize. A já se chci zeptat, jaké změny předpokládáte jaké vás napadají na základě tohoto procesu přeskumu nadace IFRS. Děkuji vám, pane Stolojane, za tuto velice důležitou a jasnou otázku. Nevím, zda to je náhoda, ale v úvodu jste některé ty pojmy slyšel. IFRS 9, finanční stabilita. Mluvil jsem o svých očekáváních v oblasti standardů pro hospodářský růst. Já si nemyslím, že bychom kdy byli v situaci, kdybychom mohli třeba byt jenom začít vypočítávat eh, hospodářský dopad účetních standardů, to je skoro nemožné, ale myslím si, že můžeme učinit eh, více nebo méně platným, zda nějaký standard přispívá nebo nepřispívá růstu. A proto se zabýváme studiemi dopadu. Vyčlenili jsme pro studie dopadu výrazně více prostředků a až zveřejníme ten standard pro leasing za dva dny, tak uvidíte, no zkrátka v minulosti bychom měli studii dopadu jako součást základních závěrů, jakožto doprovodný text eh, toho standardu. A teď eh, tady budeme mít separátní plnou zprávu, kterou lze číst i separátně. Ta zpráva bude mít více než 100 stránek a eh, samozřejmě počet stránek není vždy zárukou kvality, ale já jsem přesvědčen, že jsme se podívali na všechny ty otázky ze předu i ze zadu, podívali jsme se na všechny možné hospodářské dopady stávající situace, a zde jsem vám dal několik příkladů. Fakt, že je málo transparentnosti a mnoho skrytých pasiv, které mohou být zavádějící pro investory. Například u penzijních fondů je to fakt, že neexistují rovné podmínky mezi leteckými společnostmi, které vlastní svá letadla a mezi jinými, které mají letadla na leasing. To jsou všechno výrazná zlepšení tohoto standardu a myslím si, že můžeme rozumně očekávat, že tyto změny budou prospěšné, co se týká lepší alokace kapitálu a že budou přispívat hospodářskému růstu. Takže je to skutečně pouze otázka toho více se zaměřit na tyto otázky a přičlenění jim více prostředků, aby ta studie dopadu byla viditelnější. Děkuji. Pervánč Beres. Oh, sorry. Yes. A pardon. Tak ještě pan Preda. Nic se neděje, pane předsedo. Jak víte, tuto revizi jsme zahájili v červenci loňského roku. Zatím nemůžeme popsat výsledek této konzultace, který je pro nás samozřejmě velice důležitý. K dnešnímu dni jsme obdrželi 95 reakcí na sadu otázek, kterou jste měli k dispozici i vy. Ty otázky se týkají v podstatě tří kategorií. Ta první kategorie otázek je, se, se týká toho, zda bychom měli rozšířit rozsah našich aktivit nebo ne. My se přitom zaměřujeme zejména na stávající rozsah, to znamená firmy, konkrétně firmy kotované na burze. Druhý okruh otázek se týkal toho, zda bychom se měli více podílet na otázkách implementace standardů celosvětově. A třetí okruh se zabýval otázkou řízení organizace a jejího fungování. Přičemž jedna z otázek je financování této organizace. Co se týká eh, tohoto posledního okruhu otázek, zde se objevilo několik eh, problémů. Tedy zda ta tříúrovňová struktura, jak ji říkáme my, je ta nejvhodnější, nebo zda bychom ji mohli nějak zlepšit tomuto mohu říci, že se zdá, že většina respondentů je pro ty tři úrovně. Nicméně mají zároveň pochybnosti o tom, jak ta struktura funguje a jakou roli má monitorovací rada. My jako čistě monitorovací orgán eh, nemůžeme tak snadno vstupovat do dění jako eh, příslušná rada ale je to otázka, na kterou se budeme muset do budoucna zaměřit. Co se týká organizace jako takové, hlavní otázky se soustředily na to, jak si poradíme s počtem členů, jak v naší radě, tak v, v radě svěřenců, jak se vypořádáme technicky, ale i geograficky s místem původu jednotlivých eh, přísedících což samozřejmě souvisí s postupným vývojem IFRS po celém světě, což se ukázalo za posledních let eh, jako velký úspěch. Dnes už se nacházíme v situaci, kdy 115 zemí IFRS přijalo, což znamená, že i geografický rozsah IFRS je velmi široký. A ta rovnováha, která původně fungovala, možná musí být předmětem přeskumu. A to je také něco, na co se musíme zaměřit. Jak co do otázky počtu, tak co do otázky geografické rovnováhy. Musím říct, že eh, je potřeba zvážit ještě jednu otázku, a to je ta reforma, která proběhla před několika lety, kdy jsme vytvořili eh, takzvané ESAF, to znamená Forum poradní forum pro tvůrce standardů, pro tvůrce norem, které spolupracuje s IRSB. A to trošku mění způsob, formu těch technických diskuzí mezi radou a hlavními tvůrci standardů, jak na národní, tak regionální a celosvětové úrovni. Takže to jsou ty hlavní otázky, které budeme muset zvažovat. Otázka financování je samozřejmě velice zásadní. Víte, jaké je naše stanovisko, jaká je politika, kterou se snažíme provádět. ale je to otázka i nadále složitá, protože nejsme schopni vnutit nějaký finanč, financovací systém celosvětovému společenství a tím pádem musíme najít nějaký diplomatický způsob, eh, jak dosáhnout toho, co si myslíme, že je nejlepší řešení pro všechny země. Svěřenci se eh, za pár týdnů sednou v Londýně a budou diskutovat o prvním souhrnu reakcí, které jsme obdrželi na náš dotazník. Pak na tom budeme pracovat a doufejme, že dospějeme k určitému závěru a to na příští schůzi v květnu. Některá ta témata možná budou obtížná a bude trvat, než je finalizujeme. Děkuji vám. Budu vás muset poprosit, abyste dodrželi společně ten pětiminutový limit, jinak eh, nám nebude stačit čas. Teď tedy Pervanš Beres. Eh. Děkuji. Nejprve k IFRS 9. Hovořili jste o tom, říkali jste, že teď zkoumáte, zda existuje nějaké řešení. Je to eh, požadavek ze strany eh, pojistitelů, pojišťoven, nebo máte pocit, že ta snaha o odklad eh, používání IFRS 9, eh, že tento požadavek je vlastně nějak odůvodněn třeba zavedením IFRS 4. To znamená, tato řešení u IFRS 9, kde se tedy reaguje na potřebu subjektů, nenarušuje to nějak situaci pojistitelů a jaké máte kontakty s Evropskou komisí, abyste případně mohli předjímat nějaká řešení, eh, která mm, se chystáte navrhnout v reakci na požadavek pojišťoven. Pokud to tedy považujete za odůvodněné, což zřejmě ano. Pane Prado, vy jste říkal, že Eh, tady byly otázky ohledně fungování tzv. monitoring board. Eh, parlament vyjádřil výhrady k tomu, jak tato struktura byla zřízená a myslíme si, že by se to ještě mělo změnit. Myslíte si to také? Pokud ano, jakým směrem? A eh, existuje nějaký prostor proto, aby IASB byly ještě více svěřeny eh, různým mezinárodním organizacím, například pod veřejnou zprávou, jako je Mezinárodní měnový fond nebo jiné struktury. A poslední otázka. Nevím, kdo z vás se dvou bude chtít odpovědět, to se dohodněte. Uh, Eh, vy jste oba Evropany, působíte v mezinárodní struktuře, přitom Evropa je všudy přítomná eh, při provádění těchto norem, ale zároveň je znepokojená, a to se ukázalo ve zprávě Verštat, eh, podmínkami nebo způsobem, jak tyto normy ovlivňují evropskou ekonomiku. Vnímáte tyto obavy jako legitimní? A myslíte si tak jako já, že by se Evropa neměli nějak dát dohromady, aby lépe eh, prosadili tyto své obavy? Děkuji. Let me, uh, first answer. Dovolte mi nejprve reagovat na tu otázku o pojišťovnictví. Není to jen otázka toho, že bychom pomáhali pojišťovnictví. Jsme přesvědčeni, že zde je určitý problém. V pojišťovnictví jde přesně o spárování eh, pasiv a aktiv. Aktiva se eh, řeší v IFRS 9, aktiva a pasiva, to znamená v roce 2017 eh, to začne platit a pojišťovnictví přijde trošku později, to znamená, že pojišťovny nevědí úplně, co mají dělat. Ale to neznamená, že budeme chtít ty otázky řešit kompletně. Mnoho pojišťovatelů by rádo, kdybychom eh, umožnili nějaký, nějakou, nějaké odložení pro konglomeráty, kde tedy ta bankovní součást toho konglomerátu by využívala IFRS 9 tak, jak je, a ta pojišťovnická část by používala, IS 39. Eh, což je předchůdce IFRS 9. Ale to by bylo zavádějící, nebo ne zavádějící, bylo by to matoucí pro lidi, kteří pak studují eh, výsledovky a rozvahy. A proto jsme našli jiné řešení pro konglomeráty a to, že provedou určité přizpůsobení, které bude jasně viditelné v účetnictví, kdy budou plně používat IFRS 9, ale mohou si část svých rozvah, tedy tu příjmovou eh, část, upravit tak, jako kdyby ještě platilo IS 39 a budou tam viditelné oba dva standardy. A jsme přesvědčeni, že to bude daleko vykazovat daleko vyšší míru kongruence transparentnosti pro všechny. Eh, co se týká té monitorovací rady, to je organizace, která je pro nás velice důležitá, protože to je organizace, která nabízí legitimitu a odpovědnost. Trval bych asi na tom, že monitorovací rada musí být sestavena z veřejných orgánů, z orgánů, které jsou odpovědné za regulování a dohled nad trhy. Že bude složena z regulátorů pro cené papíry, trhy, bude tam IOSCO, to znamená ta, to seskupení regulátorů pro cené papíry. Nemám pochyb o tom, že z funkčního hlediska to je ta nejrelevantnější organizace, protože tržní orgány a regulátoři pro cené papíry jsou kompetentní k tomu, aby hodnotili kvalitu informací dostupných na trhu. Takže z funkčního hlediska zde nevnímám vůbec žádné problémy. Co se týká um, fungování té monitorovací rady je složité hovořit o tom. Já mám tak trošku pocit, že ta monitorovací rada řádně vyřešila jednu velice důležitou otázku a to relevantnost procesu, v rámci kterého jmenujeme nové lidi. To znamená, ten ověřovací způsob, ten je naprosto bezposkvrny a všechny ty procedury řádně fungují. Kde ale vnímáme určitou frustraci, to je oblast eh, role monitorovací rady v souvislosti s dalšími tématy. A my víme, že to je propojeno s eh, nejednoduchou mezinárodní situací a víme, že zde je ten takzvaný pomyslný slon v místnosti a to je stanovisko USA. Ovšem to je něco, co jen tak nevyřešíme. Byť bychom rádi, aby, se tí, aby to monitorovací rada vyřešila. Já jsem se podílel na práci jiných organizací, jako je SESAR nebo IOSCO, ještě před ESMou. A rád bych, aby zde platilo pravidlo konsenzu do budoucna. Osobně bych rád, aby tato organizace byla dále rozšířena na i ty, na i ty hlavní složky, se kterými se zabýváme. Co se týká Evropy, je fakt, že oba předsedové eh, organizace jsou praví Evropané. Takže Evropa by si neměla myslet, že se vývojem v Evropě nezabýváme. Bylo pro nás povzbuzením, že v těch zprávách se zkušenostmi, o zkušenostmi s IFRS za posledních deset let jsou velice pozitivní. Víme, že zde i tam probíhají debaty, ale nemám pochyb o tom, že toto je významný příspěvek k sjednocování evropského trhu k nejlepšímu prospěchu našeho hospodářství. Děkuji. Petris van Storch. Děkuji, pane předsedo. Pan, eh, pane Högervorste, fungující eh, účetní standardy jsou důležitým základem celého kapitalistického řádu. Zejména po krizi 2008 vidíme, že za krizi byly zodpovědné zejména neodpovědné účetní podklady. Ovšem ty netržní náklady na krizi lze hodnotit jen velice složitě. A proto se chci zeptat, jakým způsobem eh, hodláte dále zlepšovat situaci proč jste uznali platnost a důležitost studií dopadů až tak pozdě? Za druhé, u investorů eh, jsou patrné velmi důležité dopady a souvislosti s tvorbou nových standardů. Jak je začleníte do, té, do tohoto procesu? Co se týká vstoupení v platnost IFRS 9 a přepracované ISFS IFRS 4, to znamená ta přepracovaná verze k pojišťovnictví. To přizpůsobení podle IFRS 9 by mohlo znamenat vyšší volatilitu u zisků a ztrát, pokud IFRS 4 vstoupí v platnost skutečně až později. Předložil jste dva návrhy a e, lhuty pro stanoviska stále ještě běží. Ráda bych věděla, zda už nám třeba můžete naznačit, jakým směrem se ubírá zpětná vazba, kterou jste zatím obdrželi. A na závěr, nebylo by možné ty problémy řešit lépe, kdyby se těm podnikům, které tomuto podléhají, umožnila trošku větší flexibilita při uplatňování těch standardů? Děkuji. Bohužel vypnutý mikrofon thank you for your question. Děkuji za otázku. Já hned zareaguji na to, co jste zmiňovala nakonec. Pokud jde o flexibilitu při používání norem, to myslím, že není úplně dobrý nápad. Vy jste především hovořila o finanční krizi, zvláště v době, kdy na firmy se vyvíjí velký eh, tlak, eh, tak myslím si, že takováto volnost by nebyla ideální. Na druhé straně naše normy jsou vlastně určitými principy. E, neznamená to, že nemůžete dělat, co chcete. My se snažíme, aby ta pravidla nebyla příliš preskriptivní. Proč e, to hodnocení dopadu přišlo pozdě? Myslím, že za to trochu může Evropská unie, protože když jsme v minulosti připravovali nové normy, tak vždycky eh, to bylo z nějakého konkrétního ekonomického důvodu, ale vlastně nedělali jsme příliš velké rešerše ohledně skutečných problémů, rozsahu těch problémů a následných řešení. A skutečně jsme se snažili změnit eh, přístup i vzhledem ke snahám EU a vašeho parlamentu. Eh, jsme změnili způsob práce a trávíme mnohem více času rešeršemi ex ante a také trávíme mnohem více času eh, posuzováním dopadů. Asi pro vás bude zajímavé eh, podívat se na porovnání s americkými normami pro eh, leasing, které budou publikovány v únoru. Nejsem si úplně jist, ale myslím si, že vlastně stále přistupují k posouzení dopadu tím starým způsobem, kdy vlastně se vychází ze závěrů pro text těch norm a jak jsem právě mm, říkal panu Tolojanovi, my máme samostatné posouzení dopadů a já doufám, že to budete považovat za výrazné zlepšení v postupech. K, zpět k těm pojišťovnám zde děláme hodně tak má první reakce by byla taková, že většina pojišť, pro většinu pojišťovnického sektoru to není dostatek, eh, dostatečné, potřebovali by větší flexibilitu a my eh, trochu s tím váháme a já bych vás chtěl poprosit, abyste se na to podívali a udělali si vlastní názor. My si myslíme, že Pokud konglomerátům dáme volnost, že budou moci používat dvě různé normy eh, v jediné firmě, to si myslím, že už by bylo flexibility příliš mnoho. Thank you. Děkuji vám. Eh, Kora, prosím, vítejte, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V souvislosti s nizozemským předsednictvím eh, využiji možnosti hovořit eh, svou mateřštinou a doufám, že pan, i pan Prada to proto bude mít porozumění. Já jsem velice eh, ráda, že jste přišli. Já se omlouvám za spoždění, omlouvám se za to, že jsem nemohla vyslechnout ty vaše úvodní komentáře, ale měla jsem vlastně eh, schůzku v rámci jiného zasedání a byla jsem také požádána panem Heinkampem, abych vám vyřídila eh, pozdravy. Na konferenci ve Washingtonu jste hovořili o vývoji eh, třech významných azijských ekonomik, například Číny a Japonska, a jejich vůle eh, přidat se k IFRS. Můžete nám tedy říci, jak to proběhlo, jaký je poslední vývoj? Eh, to by nás určitě zajímalo. A druhá věc. IASB momentálně připravuje nové normy pro leasing a do budoucna vlastně by i ty leasingy se měly objevovat v rozvaze. V závislosti na počtu pronajímatelů by to mohlo eh, vést k velkému nárůstu eh, objemy rozvahy a mohlo by to vést eh, i k určitým nejasnostem. Můžete tedy trochu rozvést vaši představu, jak to vlastně bude v praxi vypadat? Ano, já mám také pokušení, abych vám odpověděl holandsky, protože e, nemám už k tomu moc příležitost hovořit to holandsky, ale budu tady hovořit anglicky. Nejprve tedy k Azii. Ten vývoj je velice zajímavý. Jak víte, IFRS se e, vlastně pracuje, e, používá na celém americkém kontinentu s výjimkou USA v celé Evropě a téměř v celé Asii. Čína, Indie a Japonsko, největší ekonomiky, se zatím k tomu plně nepřipojily, ale vývoj je velice rychlý. V Japonsku máme takový jedinečný experiment. Jejich firmy mohou individuálně, dobrovolně přijmout IFRS. Když jsem začínal v roce 2011, používalo IFRS pouze čtyři firmy, teď už jich je přes stovku a brzo už by to mělo být eh, zhruba 40 tamního trhu. Takže Japonsko skutečně eh, to hodně urychluje. Indie nedávno schválila nové normy, eh, které mm, do značné míry doslovně přejímají IFRS až na pár výjimek a skutečně udělali velký krok ku předu, pokud jde o přijímání IFRS. A Čína má své vlastní normy, které také vycházejí z IFRS. Měli jsme významné jednání s čínskými úřady a oni zase potvrdili, že chtějí plně přejmout IFRS. A teď máme společnou pracovní skupinu, která bude zkoumat možnosti, aby mezinárodně orientované čínské firmy eh, začaly přijímat IFRS. 30 čínských firm eh, používá IFRS prostřednictvím hongkongské burzy. Takže eh, je to skutečně rozšiřování IFRS s výjimkou USA, kde IFRS mohou používat vlastně zahraniční emitenti. Eh, myslím si, že v tomto ohledu byl minulý rok velice plodný. Pak ještě důležitá věc, o které jste se zmínila, a sice jaké budou dopady eh, těch nových leasingových norem. Je to věc, kterou jsme se také zabývali v posouzení dopadu a zjistili jsme, že většina leasingových společností jsou vlastně bankovními subjekty, takže oni eh, zkoumají vlastně současné e, stavy e, úvěru, současný stav závazku, takže pro většinu z nich tento přístup nebude žádným překvapením. Pokud jde o smlouvy, které stojí za rozšiřováním úvěru, ty se automaticky uspůsobují změnám účetních norem, takže my si nemyslíme, že by to mělo představovat nějaký velký problém. Navíc firmy mají až do roku 2019, aby se tomu přizpůsobili, pokud to bude třeba. Ale my si nemyslíme, že by to měl být nějaký závažný problém. Děkuji, Sven Gigold. So, welcome. Vítejte. Welcome and, uh... Vítejte, vítám vás a tři stručné poznámky. Za prvé děkuji uh, za to, že zde se zabýváte těmito normami pro leasing. Vím, že jste pod velkým tlakem různých lobby v tomto ohledu a doufám, že tedy vydržíte ve veřejném zájmu a budeme samozřejmě se zabývat těmi normami, eh, které navrhnete a také víme, že hodně podnikání v oblasti leasingu nevychází z férové hospodářské soutěže, často se jedná o daňovou optimalizaci a proto vítáme eh, to, eh, že se to řeší na úrovni eh, účetních eh, norem. Dále, pokud jde o zprávu prostředků, tak mě trochu znepokojuje to, co říkáte o té monitorovací radě. Říkal jste, že pokud by se to řeklo otevřeně, tak vlastně Evropa by chtěla mít takovou monitorovací radu, která bude mít silnější úlohu, ale jeden člen USA nemají zájem na takovéto politicky řídící úloze monitorovací eh, rady mají vlastně právo VETA, přestože ty normy nejsou pltně uplatňovány v USA. Jak tedy můžete hájit takovýto model monitorovací rady? Já si myslím, že to je spíše uh, pochybné. Hovořila o tom Pervanš Beres a sice zda by celá tato struktura neměla fungovat v nějakém řádném mezinárodním rámci. Myslím, že není přijatelné, aby země, která plně ty normy neuplatňuje, mohla mít vlastně právo veta, což vlastně spochybňuje tu demokratickou odpovědnost systému IASB. A konečně k IFRS 9 Eh, eh, naše studie ohledně finančních pravidel a dohledu ukazují, že pokud eh, že tam je vlastně větší prostor pro volné uvážení manažerů než u IFRS 39. Jak se můžete tedy vyjádřit k těmto poznámkám, které jsou ve studii a jaký je váš názor na tuto otázku? Tak zaprvé děkuji za vaše povzbudivé komentáře k těm normám ohledně leasingu. To je skutečně velice vzácné něco takového slyšet, takže já skutečně půjdu domů s hřejivým pocitem a e, beru si to opravdu k srdci. Jsem trochu překvapen tím komentářem k IFRS 9. Říkáte, že to bude dávat volný, eh, více volného prostoru pro rozhodování při řízení. My si to nemyslíme. Ano, je pravda, že některé eh, klasifikace finančních nástrojů v IFRS 9 znamenají, že vlastně eh, to, mm, řídící pracovníky se dívají na povahu těch konkrétních činností, ale tato pravidla jsou přísnější než v IFRS 39 a myslíme si, že tam je méně prostoru pro nějaký individuální výklad. Uznávám, že eh, to posouzení eh, eh, má větší úlohu, pokud jde o hodnocení očekávaných ztrát. Ano, tam to posouzení má větší úlohu, to je pravda. tom stávajícím modelu ztrát JRS 39 eh, je to vlastně sepsáno tak striktně, že můžete ztrátu uznat pouze tehdy, pokud máte objektivní doklad z trhu, že k něčemu došlo. To je důvod, eh, proč vlastně jsme toto chtěli změnit. Tehdy vlastně byla možnost vytvářet různé, různé skryté rezervy a podobně. My jsme v praxi zjistili, že ten text byl napsán natolik závazně, že vlastně firmy potom musely volit jiný způsob řízení, který ignoroval ty nevyhnutelné ztráty a vlastně potom eh, se to převádělo na takzvané zombie společnosti, které vlastně jsou zbankrotované a to se stále ještě děje. Takže teď jsme se rozhodli přejít k modelu očekávaných ztrát, já vím, že na to byly názory různé. To je také důvod, proč bankovní regulátoři a auditoři se hrávali velice aktivní úlohu v tom, aby skutečně ty normy se uplatňovaly řádně. A jsem si jist, že to je zlepšení. Ty současné normy také vedly k zlepšení řízení v tomto smyslu tak tam, kde to původně bylo velice špatné a teď je na auditorech a samotných firmách eh, v první řadě, aby tyto normy eh, uplatňovaly co možná nejčestněji. Ale samozřejmě nechci popírat, že tady je tento prostor pro individuální rozhodování. Děkuji vám. Ještě pan kolega k té zprávě. Eh, já jenom stručně chtěl bych zopakovat, že si myslím, že eh, to, že jste monitorován tržním orgánem, tržní autoritou, je tím nejlepším a nejvíce funkčním řešením. Nejsem si jist, zda ty politické problémy, jimž čelíme, se nějak zjednoduší tím, že bychom přešli od takovéto organizace k jiné. Uh, Víme, že existují problémy i v jiných organizacích. A já tedy se nadále domnívám, že bychom měli se snažit pomoci změnám v monitorovací radě, tak jak jsem o tom hovořil. To znamená rozšíření a snaha, eh, aby to rozhodování vycházelo z určitého koncenzu. Děkuji vám, děkuji za tuto velice obohacující výměnu názorů. Samozřejmě i nadále budeme s vámi diskutovat, vyměňovat se názory a budeme tedy pracovat na tomto důležitém tématu, včetně eh, otázek zprávy věcí veřejných. Děkuji a přejdeme k dalšímu bodu. Yeah, thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát. Přecházíme k bodu číslo 5, 6 a 7. Jsou to tedy zprávy o absolutoriu za rok 2014. Budu hovořit v roli zpravodaje. Zcela formálně můžeme říci, že to, co jsme přeskoumávali, a sice tedy zprávu Evropského účetního dvora, ta zjistila, že k 30. 31. prosinci 2014 eh, všechny postupy všech těchto organizací eh, vlastně proběhly všechny jejich aktivity tedy eh, řádně a legálně. Takže samozřejmě to vítáme. To bylo pozitivní zjištění. Vždycky, když se hodnotí agentury, tak eh, máme eh, takovou tradici, že jmenujeme ve všech výborech několik bodů, kde vnímáme nějaké problémy, kde třeba ta agentura nepostupuje přesně tak, jako bychom si to představovali. Já i v návrhu své zprávy jsem jmenoval tři zásadně důležité body, pro, eh, které jsou důležité pro měření práce eh, těchto agentur. Takže za prvé, když tyto agentury se stěžují na omezené zdroje, které mají k dispozici, tak samozřejmě je potřeba, aby se stanovily také jasné priority a aby se drželi mandátu, kterým udělil zákonodárce a ne, aby se je snažili nějak rozšiřovat tyto mandáty. A to samozřejmě platí i pro e, lhůty pro provádění e, některých standardů či pro provádění eh, delegovaných e, aktů, či tedy aktů přenesené pravomoci. A samozřejmě tady jde také o včasné rozpracování potřebné infrastruktury. Samozřejmě, když ty agentury také předkládají nějaké nové implementační plány, tak eh, ty by měly být eh, koherentní, neměly by příli, být příliš komplikované a samozřejmě by měly dotržovat proporcionalitu. To je prostě všechno, co očekáváme eh, na této úrovni zákonodárství. Tady nám jde tedy o ehm, kulturu dohledu, která se zaměřuje na rizika. A když ty agentury tedy předkládají eh, nové předpisy ohledně implementace, tak by se měly obracet na zákonodáce a vždycky důkladně informovat o stavu věcí. Ono je samozřejmě dobré, že vůbec dochází eh, k, tom, k těm kontrolám, ale samozřejmě tam jde třeba o pracovní dokumenty, probíhající práci a eh, podobně, které by měly být k dispozici a také eh, se nějakým způsobem reagovat na eh, popudy eh, vyjednávacích týmů a ne nějak se schovávat. Ehm. No, takže v té své zprávě, kterou předkládám, v podstatě kontroluji, zda tyto agentury doplňují, splňují tyto požadavky. Pořád ještě tam je jaksi prostor pro zlepšení Tyhle ty prováděcí akty jsou často mm, schvalovány spožděně. Mm, co se týče informací, ty informace má třeba rada. Existují samozřejmě dokumenty, které se dostávají do Bruselu, ale eh, řekněme, že parlament a vyjednávací tým není dostatečně informován. Tam se často prostě odkazuje pouze na nějakou eh, eh, dozorčí radu a podobně. A co se týče návrhů vyjednávacích týmů, ty jsou zvažovány opravdu poměrně zřídka a eh, Potom musíme samozřejmě také akceptovat jakési protahy, protože jedna z těch tří agentur nebyla schopna paralelně mít eh, nějaký jasný eh, program pro mm, eh, naplánování koupě informační technologie, takže prostě to není možné, aby chybějící rozvoj informačních technologií potom vedl k tomu, že vede dostanečnému naplňování zákonů. Takže mm, co se týče provádění rozpočtu těchto agentur, je tedy formálně v pořádku, ale když se podíváme tedy na tu každodenní práci, tak tam určitě můžeme nalézt prostor pro zlepšení a proto jeden z mých závěrů, který dělám i ve své zprávě, je, že pokud tyto agentury žádají o navýšení rozpočtu, tak je to možné eh, pouze v případě, kdy také naplňují jasně se eh, ta pravidla. Eh, takže vlastně ty tři návrhy zprávy, které předkládám k těmto agenturám, vlastně to platí pro všechny eh, tři agentury stejně. Řekněme, ty mm, agentury mm, pracují eh, s různými nástroji, ale vždycky zase se stejným cílem. A ten cíl, jak si se nezdá být eh, spolupráce s námi. Takže tohle to bylo stručně tedy z mé strany, co by tedy zpravodaje. A nyní bych dal prostor Eh, stínovým zpravodajům. Nejdřív pan Ludvigson. Já vill jo, také raportérem, tacka Děkuji. Já bych nejprve rád poděkoval panu zpravodaji za, skvělou za skvělé návrhy zpráv. Já si myslím, že to je opravdu velmi eh, dobrý výchozí bod pro mm, nastartování dalšího procesu. Hodnocení mm, těchto eh, agentur. Tady v podstatě vlastně stojí, že jak EBA, ESMA a EUB e eh, vlastně provádí dobře své eh, účetnictví, výkaznictví, všechno je dobře organizováno, ale máme zde určité nedostatky. Takže mm, účetní dvůr tedy schválil eh, účetní závěrky všech agentur, ale Máme zde dozorčí orgány, který působí od roku 2011 a eh, v tom období měli příliš málo zdrojů a zaměstnanců. Na to upozornila už komise. Ve zvláštní zprávě účetního dvora o EBA. Takže teoreticky by mělo být k dispozici více zdrojů, mělo by dojít k nějaké racionalizaci, ale prostě nemůže to vyslat všechno na nových zdrojích. Co se týče toho mandátu eh, dozorčí rady, eh, tam asi také to bude muset být přepracováno je dobré říci, že tyto agentury nemůžou fungovat nad rámec svého mandátu, ale na druhou stranu je potřeba, aby byly schopny plně naplnit své úkoly. Určitě by byla škoda, kdyby evropský finanční dohled byl příliš pasivní nebo slabý. Musíme zajistit, že převezmou svou zodpovědnost, kterou nesou za zajištění finanční stability. Také bych se rád zamyslel na, nad budoucím modelem financování těchto tří agentur. Očekáváme Bílou knihu komise v druhé čtvrtině tohoto roku na toto téma. Spravodaj tedy začal pozitivně a tedy se těším na pozitivní a konstruktivní proces. Děkuji. Děkuji. Nyní za ECR Další kolega. Uh, thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, i zpravodaji. Já vám přeji všechno nejlepší do roku 2016. Eh, v případě této zprávy nás těší, že eh, souhlasíme v zásadě se vším, co jste napsal. Pouze tři připomínky. Za prvé, Ehm, trošku si, spoch, trochu eh, si kladu otázky ohledně toho posledního odstavce, co se týče financování. Určitě nechceme podkopat um, nezávislost těchto agentur. To je pro nás obrovsky důležité. Um, souhlasíme s vaším bodem ohledně toho, že tyhle ty agentury musí dodržovat svůj mandát. Samozřejmě do toho vstoupila finanční krize, ale ta už, řekněme, je na eh, Mm, už je v podstatě téměř vyřešena, takže eh, předpokládáme, že v následujících letech bude nějaká regulace mm, a do té doby, než budeme mít plnou unii kapitálových trhů, musíme tedy eh, postupovat konkrétně a my jako skupina EKR bychom chtěli nějaký přesun, snížení v rozpočtu, eh, jak to bude vhodné, co se týče tedy zaměstnanců, eh, kteří pracují na regulačních technických standardech, protože zaměření by se nyní mělo přesunout spíše na eh, konvergenci dohledu a kontroly. Takže tady by určitě mělo dojít k nějakému přesunu pravomocí a určitě to bude tedy znamenat méně zaměstnanců a nižší rozpočet. A za třetí, zdůrazněme každoroční výzvu těmto agenturám, aby využívali více eh, sekundovaných pracovníků z členských států, než eh, spíše než aby zaměstnávali stále zaměstnance, protože samozřejmě, když eh, pracujete na těch technických standardech, tak potřebujete konkrétní expertízu, která se liší rok od roku mm, nebo třeba také v rámci krátkých období, takže my si myslíme, že je důležité, abychom měli takovéto odborníky, kteří budou trošku flexibilnější co se tedy také týče eh, nařízení o zaměstnancích komise, tak eh, prostě by bylo možné používat takhle na krátkodobé eh, účely i národní odborníky. Ke všem těmto třem bodům se těšíme na další diskusy. Děkuji mnohokrát. Řeknu jenom jednu věc. Víte, já vždycky, když předkládám nějakou zprávu, tak se rozhodnu, nebo pan předseda se také rozhodne, že mi dá i předsednické, eh, předsednickou roli. Eh, není tady někdo za liberály, komu bych mohl dát slovo? Tak se obracíme na GUE. Kasy, ta tady také není. Dobrá, zelení. Sven, Děkuji mnohokrát. I já vám přeji všechno nejlepší do nového roku. Jenom tři připomínky. Souhlasíme s tou zprávou. Ten úvod, který jste poskytl, trochu vysvětluje, ale my možná předložíme pár pozměňovacích návrhů, tak aby ta zpráva byla byla spíše jako přímá řeč, tak jako eh, vy jste to i uvedl, protože některé ty věci možná eh, nebudou dobře pochopitelné. My pokud hovoříme s ISA, tak musíme hovořit naprosto jasně. A já si tedy myslím, že by stálo za to, aby to bylo co nejsrozumitelnější. Tady například jde o tom nevyváženém přístupu k dokumentům to je něco, co zažíváme pravidelně a také eh, otázka eh, znovu eh, nominování. EBA nás ujistila, že předloží veškerý svůj obsah transparentně všem zainteresovaným stranám. Zatím ty druhé dvě agentury se takhle nezavázaly takovéto transparentnosti a to bychom tedy od nich měli žádat. Ještě okomentuji to, co říkali kolegové, co říkal kolega z EKR. Jsem velmi překvapen tím návrhem, že hodnocení implementace zákona potřebuje méně zdrojů než předkládání zákona. Naopak my máme zkušenosti, že evropské zákony jsou předloženy, ale pak nejsou implementovány, tak proč vůbec navrhujete, abychom eh, redukovali počet zaměstnanců, když jde eh, o řádné provádění. To si myslím, že opravdu je nerozumné. Eh, platili jsme tolik i v průběhu finanční krize a teď najednou to snížíme, to financování, to si myslím, že je špatným cílem. Eh, hovoříme o nízkém rozpočtu, pokud chceme snížit rozpočet, pokud chceme eh, tak možná bychom spíš měli požádat o to, aby účastníci trhu platili nějaké poplatky. Eh, samozřejmě je potřeba zajistit nezávislost, ale pokud máme více těch um, sekundovaných pracovníků z, z jednotlivých států, to může ohrozit právě tu nezávislost, po které voláte protože <laughs> vnitrostátní experty ti už jsou někde v rámci toho mm, správního procesu a my víme, že také některé uniky informací, které zažíváme, pochází z členských zemí a nikoli z institucí jako takových. A proto si tedy myslím, že evropští zaměstnanci, či zaměstnanci těchto agentur jsou v zájmu evropských občanů. To je tedy náš pohled na věc, ale určitě ještě k tomu budeme mít příležitost eh, hovořit více. Děkuji. Nyní za EFDD eh, Marko. Ten druhý Marko za to zodpovídá. Dobrá. Nyní máme kolegyně Barbaru Kapl za ENF. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, co by zpravodaji. Co se týče absolutoria 2014, ty tři agentury, musíme říci, že tedy eh, účetní dvůr k prosinci, 31. prosinci 2014 zjistil, že všechny prostředky byly řádně vynaloženy a že tedy tam jako, eh, všechno proběhlo řádně a legálně tak samozřejmě teď si kladu otázku, co tedy má, můžeme ještě udělat ohledně těchto tří agentur. My, eh, jak už jste říkal, můžeme se snažit dosáhnout eh, samostatné rozpočtové položky, tak abychom už neměli tohleto smíšené financování, které je, eh, je samozřejmě také potřeba, aby tyto agentury naplňovaly svůj mandát, řádně stanovovaly priority a opatření a tak dále všechny tíhnou trochu k tomu, aby si rozšiřovali ten mandát i z finančních i osobních zájmů a tak dále. Za druhé, ty výsledky eh, musí být jasné a koherentní. Musíme tedy pracovat s výsledky a tady jde právě tedy o naplnění principu proporcionality. Za třetí Evropský parlament je potřeba informovat, eh, jak už to říkal i pan mm, zpravodaj, Tady vlastně jde o oboustranný proces. Eh, pracovní skupiny, které se tímto tématem zabývají, eh, musí, brát, eh, musí být brány v potaz a tedy jejich doporučení musí být brána v potaz. Takže můžeme se zamyslet tedy nad tím, abychom odstoupili od toho smíšeného financování, abychom předložili nějakou samostatnou rozpočtovou položku. To si myslím, že je dobrý návrh a že to je tedy konstruktivní. Mnohokrát děkuji a nyní už nevidím žádné další kolegy, kteří se hlásí o slovo tak sám řeknu jenom něco velmi stručně. Děkuji mnohokrát všem těm, kteří se věnovali tomuto tématu v jednotlivých skupinách. Děkuji za to, že jste v zásadě mi vyjádřili podporu a věřím, že společně dosáhneme dobrého, kvalitního textu. Bohužel to není tak, že by rozpočtový výbor eh, předal přesně ten náš, to naše stanovisko, tak jako předkládáme. Samozřejmě zapracuje to do svých doporučení a e, Doufáme, že tedy ty důležité body dostaneme e, na plénum a to je určitě můj e, cíl a na tom tedy budu konkrétně pracovat v následujících dnech. Nyní zase končím svou roli Eh, zpravodaje a říkám jako předseda, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. ledna 2016, to je někdy příští týden ve 12 hodin. Zde ve výboru k tomu budeme eh, mít rozpravu 15. února a já tedy samozřejmě i na základě případných um, pozměňovacích návrhů předložím nějaké kompromisní návrhy spolu se stínovými zpravodaji, tak abychom 22. 23. Eh, února mohli hlasovat zde na výboru a eh, roz, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu se potom tomu bude věnovat následně. Jak víte, v dubnu potom musíme předložit stanovisko celkové pro ten úči, tedy pro účetní dvůr. Takže takové to jsou zásadní lhuty a nyní děkuji mnohokrát a předám slovo zpátky panu předsedovi eh, Robertovi. Thank you, thank you, Marcus. Uh, děkuji, Markusy. Ano, zvládl jste to rychle, to je až ohromující. Jdeme na další bod na pořadu jednání a to je má zpráva o bankovní unii pro jednání pozměňovacích návrhů. Obdrželi jsme mnoho pozměňovacích návrhů, 362 jich bylo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům za příspěvky a e, rychle proběhnu ty hlavní oblasti. Samozřejmě nevyjádřím se k jednotlivým návrhům, to by nešlo, ale vezmu to tak nějak postupně a probereme to pak detailně na schůzi stínových zpravodajů tento a příští týden. Za prvé, rád vidím, že velká většina kolegů souhlasí s celkovou pozitivní evaluací jednotného dohledového mechanismu, eh, jeho aktivit a také aktivit eh, SRB. Samozřejmě jsem připraven zohlednit jednotlivé návrhy, zejména ty, které dále zdůrazňují nutnost eh, respektování proporcionality a vyhýbání se duplicitnímu reportingu to jsou návrhy Parvanova, Simon Balc, Ferber. Na druhou stranu nesouhlasím s žádostmi eh, o pozastavení nebo revizi neakreditovaných projektů, ale o tom budeme konkrétně ji na schůzích diskutovat. Jsem připraven zdůraznit nutnost lepší separace organizace v ECB, ale nesouhlasím s kolegy, kteří naznačují nějaké větší institucionální nedostatky, možnosti, jaksi protichudnosti stávajícího rámce. Všichni znáte tu debatu, která eh, nastala při zřizování SSM. Máme dobrou, velice kvalitní sadu pozměňovacích návrhů Svena Gigolda o makroprudenční politice a hodnocení rizik. To vše obecně vítám, považuji to za velice zajímavé návrhy. Nevím přesně, jak to teď zohledním, ale e, souhlasím s nimi. E, co se týká BSR, bankovní separace, já bych radši, abychom nezabíhali do obsahových otázek. Já ve svém textu například na rozdíl od návrhu 141, kde se mluví o tom, že BSR se musí teprve implementovat. Já bych se z těch důvodů, které jsem již představil, vyhnul tomu mluvit o tom, jak bychom to měli implementovat. To je na specifickém legislativním postupu. Co se týká eh, úrovně kapitálu, ten eh, postup, který navrhuji, já je myslím vyrovnaný. Na jednu stranu uznáváme, zdůrazňujeme fakt, že je potřeba eh, zvýšit kvantitu i kvalitu kapitálu, to je zásadní, ale na druhou stranu hovoříme o možných krátkodobých dopadech a o potřebě mít, eh, řekněme, určitou stabilizaci takovýchto žádostí na další navyšování kapitálu. Potřeba mít eh, stabilní sadu pravidel. To je vyvážený přístup, můžu ho zkusit trošku vylepšit, ale mm, řekl bych, že bychom neměli výrazněji tuto linii modifikovat a jsou zde pozměňovací návrhy, které se o to snaží, anebo naopak, které se snaží ponižovat významnost a důležitost kapitalizovaných bank. Pak zde jsou návrhy, které eh, naopak chtějí výrazné navýšení kapitálu. Eh, ani s jedním tímto návrhem se nechci stotožňovat. A rád bych také byl velice opatrný v tom, jak říkají některé návrhy, kde se mluví o tom, že evropské banky jsou podkapitalizované oproti bankám americkým. Tady musíme být, myslím, velice opatrní moc mě ta analýza nepřesvědčuje. Co se týká MDA, opět i zde bych se asi přidržel návrhu zprávy. Co se týká um, National Discretion, zde jsou určité návrhy, které víceméně zdůrazňují nutnost ubírat se tímto směrem stejně jako ano, dobře, to znění můžeme posílit, pak zde jsou některé návrhy, které konkrétně mluví o té konzultaci. V některých bodech to budu muset ještě pečlivě prostudovat. Obecně vzato, jako taková prvotní reakce, mohu říci, že považuji za rozumný nápad, že to snižování equity v pojišťovnictví by mělo být vyvážené jak v případě holdingových, tak neholdingových firm. A možná v určitých kategoriích expozitury bychom mohli uvažovat o zvláštních pravidlech. Ale tady musíme počkat na ISRF 9. V ostatních oblastech bychom měli být jaksi opatrnější, ale zajímají mě vaše názory, protože zde je několik návrhů, které jdou tím směrem. Obecně vzato bych zdůraznil, že je potřeba přizpůsobit Single Rulebook a CRR2 bankovní unii, protože je fakt, že při přípravě CRR bankovní unie neexistovala co se týká například přeshraničních transakcí v tom single rulebooku. Jsem rád, že se vítá to komplexní hodnocení v celé řadě návrhů. A e, jsou zde také návrhy, které dále posilují můj text. I například co do aktiv třetí úrovně. To bude potřeba zvážit ve světle nových priorit eh, SSM na rok 2016. Co se týká oblasti Řecka, zde jsou určité zajímavé návrhy. Eh, na to poukázal už Draghi, že by mohlo dojít k europeanizaci ELA, což by bylo velice zajímavé. Naopak nesouhlasím s velice výraznými kritiky chování a postupu ECB během řecké krize. Co se týká principu bail-in obecně, Zde, jak víte, já jsem BRD obhajoval v, v souvislosti s bail-in a tím pádem bych nesouhlasil s pozměňovacími návrhy, které tento systém kritizují. Na druhou stranu v BRRD existuje určitá vestavěná flexibilita, jsou zde různé možnosti a tím pádem je nutno pečlivě přeskoumávat konkrétní finanční stabilitu, ale to už je součástí BRRD. Je zde i otázka ochrany investorů, kterou musíme ve světle principu bail-in zopakovat. Pak zde jsou dvě velice citlivá témata. Eh, eh, státní expozitura a EDIS, tedy Evropský systém ochrany vkladů. K tomu prvnímu je jasné, že v parlamentu máme rozdílné radikální názory a to se reflektuje v pozměňovacích návrzích. Já se pokusím vypracovat určitý kompromis, který by mohl přejmout určité body, například z návrhu 300, 301 od Burgharta Balce a nebo určité návrhy kolegyně Parvanové. A je potřeba zohlednit i kontext Bazileje a kontext zprávy pěti předsedů a pokusím se nějakým způsobem definovat vyvážený přístup k tomuto tématu. Ale objevují se zde i nějaké, některé návrhy, které jsou podle mého názoru extrémní a s kterými nesouhlasím. No, některé návrhy jsou zkrátka proti celému tomuto tématu, takže to bude takový litmusový papírek, eh, lakmusový papírek pro naši možnost eh, nalézt kompromis. No a co se týká systému EDIS, to znamená ta ochrana vkladů, myslím si, že bychom se měli přidržet jaksi obecnějších bodů a neměli bychom zabíhat do podrobností, protože máme legislativní postup, takže je tak trošku zbytečné eh, říkat, mělo tam být to nebo ono, ten návrh už existuje a e, jak víte, já jsem pro EDIS, ale i z hlediska jaksi té skupiny opatrnějších kolegů, nebo těch pozměňovacích návrhů, které jsou rozumné a zdůrazňují postupný přístup, ano, je potřeba, aby to zůstalo v plné e, kolegislativní proceduře a tady opět děkuji kolegyni Parvanové a ostatním. Pokusím se vypracovat kompromisní znění, které by bylo přijatelné snad pro většinu lidí, kteří by tedy nebyli proti EDIS, protože kdyby tato zpráva byla proti EDIS, já bych byl proti této zprávě. ale zatím zůstávám zcela otevřený, co se týká výsledku toho legislativního procesu. Ten konec konců právě začal a myslím si, že není nutné zbytečně duplikovat práci jinde. Tolik tedy mé všeobecné poznámky. Děkuji vám všem ještě jednou za předložené pozměňovací návrhy a těším se na vaše komentáře a na hledání, jak doufám, kvalitních kompromisů. Tak, jako první EPP Aider, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za dobře odvedenou práci na této zprávě. Jsme přesvědčeni, že tento návrh zprávy představuje dobrý základ, který se vyjádřuje k tomu, čeho dosáhla bankovní unie a hodnotí dopady již proběhlých a probíhajících reform v bankovním sektoru. Jak jste zmínil, předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, ale já bych se ráda zaměřila na několik málo klíčových témat pro frakci EPP. Za prvé je to otázka vyhýbání se duplicitě dat. Jsme přesvědčeni, že proto, abychom měli dobře fungující bankovní unii, bychom se měli vyhýbat nedůležité, ne, nezásadní duplicitě pro národní orgány a tím pádem bychom se měli vyhýbat jakékoliv duplicitě dat. Já a mý kolegové, mimo jiné pan Balc, jsme předložili eh, návrhy, kdy hovoříme o nutnosti vyhnout se eh, dvojímu reportingu a vícenásobnému reportingu obecně. Jsme přesvědčeni, že jako digitálně orientovaná unie bychom měli podporovat používání dobře fungujících eh, IT systému a tzv. inteligentní IT infrastruktury, což odpovídá i potřebám dohledových funkcí SSM. Tato zpráva by rovněž měla navrhovat eh, rozšířenou spolupráci mezi SSM a národními dohledovými orgány. A to proto, že jsme přesvědčeni, že jedině takto prostřednictvím jednotné aplikace jsme schopni dosáhnout harmonizace. Dále, co se týká národních zdrojů a ESM. Celá řada mých kolegů z frakce EPP a ani já konec konců nesouhlasím se sdělením, že by zde měla být i možnost mít přístup eh, jak k národním zdrojům, tak k evropskému mechanismu stability. Myslíme si, že by to měla být volma buď a nebo. Za třetí, co se týká eh, té společné pojistky. Zde bychom rádi zdůraznili, že bail-in a e, ustanovení o single resolution, to znamená jednotném procesu rozpouštění, budou možná do budoucna potřebovat nějakou takovouto společnou pojistku. Společná fiskální pojistka pak musí být používána pouze a výhradně jako e, bod poslední záchrany, pakliže celá ta škála prudenčních opatření pro krizové řízení a tak dále nebudou schopny eliminovat případné riziko. Rovněž si myslíme, že v této zprávě by mělo být i velice jasně řečeno, že tato pojistka musí být i fiskální ve střednědobém horizontu, protože veškeré eh, veřejné prostředky, které se využívají, budou vraceny zpět, a to včetně eh, jakýchkoliv prostředků ex post. Je potřeba vyhýbat se morálním hrozbám a když už jsem u toho, tak zmíním ještě čtvrtou oblast, a to redukce rizik, což si myslíme, že by mělo přijít ještě před sdílením rizik. Komise zdůraznila, že obě tyto oblasti musí jít ruku v ruce, ale já si myslím, že parlament musí žádat opatrnější přístup. To se zejména týká systému EDIS pojištění vkladů. A myslím si, že nástroje pro sdílení rizik musí být až druhé po opatřeních redukce rizika. No a když dovolíte, mám ještě několik dílčích bodů. Myslíme si, že je důležité zmínit roli neparticipujících členských států a proto bychom měli podporovat širší reprezentaci v bankovní unii, užší koordinaci mezi národními příslušnými orgány napříč EU, ale i koordinaci s mezinárodními orgány. To je naprosto zásadní pro efektivní fungování regulace a dohledu. A to systematicky v, v, v systémově důležitých bankovních úřadech, eh, bankovních orgánech. Ráda bych rovněž připomněla, jak jste zmínil, že zavedení systému EDIS by mělo být jaksi odvozeno od výsledku jednání o směrnici Deposit garantijským, to znamená systém záruky pro vklady a systém EDIS by měl být prováděn teprve poté, abychom mohli zohlednit principy subsidiarity a proporcionality. A to je vše. Těším se na diskusi a schůzi stínových zpravodajů. Děkuji, eh, Patrice von Storch. Děkuji, milí kolegové. Co se týká zprávy o eh, bankovní unii 2015 a pozměňovacích návrhů, mě to velice pozitivně překvapilo. Mám dojem, že eh, tuto zprávu velectěného kolegy můžeme výrazně zlepšit, že? Mám eh, tři věci. Jednak nevidím ráda rozdělování monetární politiky a dohledové politiky v ECB. Hovoří se o tom, že by se mezi monetární politikou a do, a do eh, hledem měly stavět takzvané firewalls ohnivé, nebo chcete-li někdy i čínské zdi, podle toho, kdo to formuluje. ECB eh, k tomuto přijala rozhodnutí, že ty funkce chce oddělit a já se musím ptát, nebo respektive nevím, kdo to rozhodnutí učinil, kdo to kontroluje. A proto můj návrh, kde mluvím o tom, že rozdělení monetární a dohledové politiky v ECB by mělo být každoročně hodnoceno externími odborníky, a příslušné zprávy by měly být okamžitě zveřejňovány. Chtěla bych zavést externí kontrolu toho, zda ECB funguje v rámci svého legislativního rámce, to jsou mé návrhy 224-225, kde říkám, že veřejnosti musíme jasně sdělit, že chceme právní kontrolu činnosti ECB. Komise momentálně přeskoumává Eh, právní státnost nového polského státu, nového polského uspořádání, ale pro ECB nikdo nic takového nedělá. To znamená, i zde je potřeba přeskoumávat mandát v souvislosti s monetární politikou, zda to ještě odpovídá původnímu úkolu nebo ne. Dohled nad bankami je exekutivní dohled. Eh, jsou to exekutivní funkce, v Německu tomu říkáme Eingriffsverwaltung, to znamená jakási výkonná zpráva a je potřeba kontrolovat, zda se dodržují právně státní minimální standardy. A proto bych ráda apelovala na kolegy, aby tento návrh přijali, tento můj návrh. Za další. Kolega Gigold v pracovní skupině k bankovní unii velice chytře předkládal eh, rozumné návrhy, je fakt, eh, že mnohdy se s ostatními neschodneme, ale tady ano. Zejména co se týká toho, že by banky eh, potřebovaly více kapitálu, měly by mít k dispozici více kapitálu. Je potřeba zajistit, aby za věci neručil pouze daňový poplatník. Eh, litmusový papírek pak bude zde návrh 155, který se zabývá otázkou řešení státních vkladů v, v souvislosti s e, úrovní kapitálu a horních hranic u státních půjček a půjček ve velké škále. Já si myslím, že to je návrh, který bychom měli všichni podpořit. Tím se dostávám ke třetímu bodu, který s tím druhým souvisí. Je to ta neochota donutit banky mít vyšší kapitálové rezervy. Konec konců je to otázka zajištění vkladů. Pakliže banky jsou dobře vybaveny kapitálem, nepotřebovali bychom tento systém záruky pro vklady. Trošku eh, se to jaksi páruje s tou jaksi socializací rizik a to není možné. Jde to na eh, úkor eh, vkladatelů, zejména německých vkladatelů. Všichni chtějí alespoň částečné a postupné zavádění Eh, těchto záruk pro vklady. Dokonce i kolega Teurer to považuje za eh, dobrou věc, která jistě bude zajímavá pro vkladatele v mnoha zemích. Eh, já to řeknu ještě jednou, aby to bylo jasné. Já odmítám společné záruky za vklady, ať už dříve nebo později. To považuji za nesprávný postup. není možné provádět takovouto socializaci eh, rizik, zejména u německých vkladatelů. To ve frakci ECR odmítáme. Nicméně eh, jinak s většinou návrhu souhlasíme, jsme přesvědčeni, že mohou tuto zprávu výrazně vylepšit. Děkuji. Děkuji vám. Pan Teurer jménem Sylvie Goulart, nepletuli se? O, ano, děkuji mluvím skutečně za Sylvie Goulart. Já vám to přečtu. Eh, ovšem k paní Štork bych rád řekl, že já bych prosím své vlastní návrhy přednesl sám, jestli mohu. A eh, v jednom návrhu sám říkám, že společné záruky za vklady by připadaly v úvahu pouze tehdy, kdyby byly splněny všechny příslušné požadavky. Ty zatím splněny nebyly a tím pádem jsem proti eh, společnému systému záruky za vklady. A teď, když dovolíte, bych vám přečetl eh, příspěvek Silví Gulár. Ona se omlouvá, že tady není. Ráda by jako stínová zpravodajka sdělila, že se těší na spolupráci na této zprávě, přičemž předložila malý počet velice důležitých návrhů. Chce zdůraznit, že jednotný dohledový, dohledový mechanismus je velice důležitá věc, a to i na globální úrovni. I tam je potřeba hovořit o řízení bank, zejména řízení rizik, analýzu rizik a omezování rizik. Bylo by asi záhodnější, aby komise použila směrnici spíš než nařízení, aby se zajistila harmonizovaná implementace napříč Unii. Je potřeba připomenout si, že jednou z povinností komise je zabraňovat fragmentaci vnitřního trhu. Chceme přivítat ochotu předsedy ECB k další spolupráci s Evropským parlamentem, co se týká eh, role ECB v otázkách bankovnictví, například eh, co se týká FSB a třetího pilíře, EDIS je potřeba zajistit, aby nevznikaly distorce mezi jednotlivými bankovními modely. Je nutno připomenout všem, že dokonce už na začátku 2010 se pracovalo na tvorbě Evropského dozorčího orgánu a už tehdy výbor Econ se snažil zavádět zde určité základní prvky bankovní unie. Výbor Econ hraje velice důležitou roli i v rámci monitorování této bankovní unie. Jménem ALDE bych rád vyjádřil takový signál, že zde je celá řada i dalších důležitých návrhů a těšíme se na vyjednávací proces. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nina Kari. for dine kommentarer. Det er altid spændende at høre øh, Děkuji vám. Je vždycky velice zajímavé vyslechnout si komentáře od zpravodaje k pozměňovacím návrhům. GOE NGL předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, asi nemáme čas, abych je všechny procházela, ale chtěla bych eh, zmínit ty nejdůležitější skupiny návrhů. Je jasné, že eh, ta bankovní unie měla vlastně vzniknout proto, aby naši občané byli eh, chráněni před tím, že nakonec banky budou zachraňovány z peněz daňových poplatníků. Když se ale dnes podíváme na bankovní unii, tak nemáme dojem, že by se eh, jednalo o ochranu před budoucími takovýmito záchrannými programy. A v takovéto zprávě je to velice zásadní otázka, principiální. Také je velice jasné, že na národní a evropské úrovni stále přijímáte ty megabanky, což mm, otevírá cestu problémům. Když ty banky jsou tak veliké, že e, vlastně není možné pak je volat k odpovědnosti a stojí to příliš peněz, aby byly zachráněny, tak zase to půjde z peněz daňových poplatníků. A je tedy třeba, e, abychom se tímto zabývali. Možná naše e, frakce by šla ještě dále, pokud se třeba pan zpravodaj podívá na naše návrhy. My tam hovoříme o tom, jak o, o e, třeba investičních činnostech, ale řešíme aspoň ten problém, o který tam jde. Další bod, to je jednotný dohledový mechanismus. My navrhujeme, aby tam bylo trvalé hodnocení toho, jak se provádí požadavky na kapitalovou přiměřenost, tak aby když banky vlastně už neplnily ty normy, abychom to zjistili včas. Je třeba, aby eh, zpravodaj vyřešil také problém toho, že je třeba mít být více než 73 miliard eur, protože to, co se teď navrhuje, není dostatečné. Je třeba, aby tam byl větší objem a aby se ty kroky podnikly eh, dříve. Eh, Myslím si, že rok 23 je příliš pozdě. Také je třeba, aby ten fond byl eh, vlastně, aby se přispívaly samotné eh, banky, tak, aby to neplatili daňoví poplantníci. Dále, střety zájmu. Pro nás je klíčové vědět, že existují eh, střety zájmu u osob, které pracují v ECB. Nechceme jenom, aby se to uznalo, ale aby se to také řešilo, aby se zabránilo takovýmto střetům zájmu a my, mm, takový model tedy musíme najít. Ehm, to je vše, děkuji a těším se na další jednání. Děkuji vám, Svengi Gold. Děkuji vám. Nejprve chci poděkovat zpravodajovi za souhrn a také za to, že přivítal některé naše pozměňovací návrhy, například pokud jde o posílení přiměřenosti, a pokud jde o dosavadní nedostatek makroobezřetnostních činností v bankovní unii a o to, že je třeba tuto situaci eh, více vyvážit. Také bych chtěl eh, hovořit o některých eh, názorových rozdílech já zaznamenávám určité vnitřní rozpory mezi socialisty, protože někteří argumentují tak jako my v našich pozměňovacích návrzích, že potřebujeme vyšší úroveň kapitálu a že to eh, aspoň ve střednědobém hledisku není problém pro širší nebo objemnější půjčování. A na straně druhé tady jsou pozměňovací návrhy kolegů, eh, kolegyň Ferreira a Beres, které říkají, pokud budete chtít od bank příliš mnoho kapitálu, může to být potom problém pro půjčování. Já se osobně domnívám, že klíčovým důvodem pro nízkou poptávku po úvěrech není regulace bankovnictví, ale že to jsou špatné makroekonomické politiky v eurozóně a my bychom skutečně tyto dva cíle, finanční stabilitu, neměli stavět proti eh, potřebné makroekonomické dynamice, kterou musíme vytvořit. A proto se domnívám, že bychom eh, měli tedy zaujmout jasný postoj a měli bychom říci, že potřebujeme vyšší eh, úroveň kapitálu. To je třeba i kvůli ochraně daňových poplatníků. S čím nesouhlasím, to chci říct velice jasně i e, na adresu paní e, von Storch. Nepřijatelné je, že bychom sdíleli pravomoc a přijímali rozhodnutí na evropské úrovni, ale potom vlastně by to šlo o takovéto vybírání třešniček, že když řekneme, že vlastně pokud jde o zodpovědnost za selhání, tak to by se Evropy týkat nemělo a mezi členskými státy by neměla být solidarita. Pokud tedy máme bankovní unii a pokud přejmeme nějaké rozhodnutí kolektivně v rámci ECB nebo v rámci bankovního dohledu, pak také musíme nést kolektivně odpovědnost. Nemůžete si vybírat jenom to, co se vám hodí. A to je i neférové vůči některým členským státům, které eh, také sdílejí eh, to rozhodování o bankovní unii. Pak bych ještě chtěl stručně hovořit o otázce otázce na kredit. Já chápu, že nechcete tento proces zdržovat, ale já si myslím, že bychom se měli zabývat metodikou. Měla by ECB, když tedy přijímá nebo svaluje nějaké, vytváří nějaké předpisy, měla by nějak radikálně snížit odpovědnost evropských zákonodárců. V Evropě se z dobrých důvodů hodně hovoří o lepších právních předpisech. To znamená, že nejprve máme návrh nařízení, pak probíhají konzultace, souhron konzultací a nakonec ECB přejme rozhodnutí. Samozřejmě, ECB má nezávislost, ale pokud jde o strukturu e, toho, jak vytvářet právní předpisy, by, myslím, měly plnit stejné normy, jako e, platí v jiných oblastech e, legislativy. A myslím si, že by tedy bylo užitečné, kdybychom se ponaučili z, toho, z té zkušenosti s Anacredit a Myslím, že tam se právě zdůrazňují principy řádné tvorby právních předpisů a ECB by sama měla také podléhat takovýmto předpisům, takovémuto přístupu, protože by to i posílilo e, vlastně její pověst nezávislého orgánu. E, pak jsem byl docela překvapen, i když se někdy shodneme, tak jsem byl překvapen návrhy hnutí pěti hvězd k bankovní unii. Z mého eh, hlediska prostě není správné, že by bankovní unie měla znamenat, že se z Evropy udělá nějaká oběť. Bankovní unie také má vést k tomu, že budou nižší úrokové sazby všude v eurozóně. A tyto zásadnější kritiky bankovní unie a snaha ukázat, že Itálie nebo jiné země vlastně se pak stávají obětí to podle mého názoru není správné, možná to eh, je prospěšné pro nějakou eh, diskusi v Itálii, ale neměla by to být úroveň diskuze zde a myslím si, že to není férové eh, k tomuto, k tomuto pokroku, protože právě pro tyto účely potřebujeme Evropu a byl bych rád, aby hnutí pěti hvězd hájilo Evropu tam, kde Evropa se chová zodpovědně. Děkuji, prosím kolegy, aby zestručnili své příspěvky, protože za chvilku už máme diskutovat s panem Moskovisem. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám jakožto zpravodaji k této zprávě, jako obvykle eh, se vlastně dostáváme k různým politickým rozporům. Hovoříme-li o bankovní unii, musíme také hovořit o krizi hospodářské a měnové unie a o politické krizi, kterou Evropa prochází. Když mluvíme o bankovní unii, tak musíme si také uvědomit i řadu dalších aspektů. My jsme předložili několik návrhů eh, k této zprávě které právě eh, s tímto souvisí. V současnosti je nezbytné eh, najít alternativu, předkládat seriózní návrhy. Nemůžeme zavírat oči před problémy a nemůžeme eh, prostě podporovat linii, která vytváří takový křehký systém. První pilíř Unie je křehký, to bylo vidět i u dozoru. Ten dozor Eh, znamená střety zájmů z ECB. K tomu máme eh, také pozměňovací návrhy, pak je tady otázka monetární politiky a otázka security review. Eh, tam jsou pozměňovací návrhy socialistů, už se o tom mluví zhruba roka půl a je třeba zohledňovat i tuto otázku. Jsou banky, které vlastně pracují s derivovanými produkty, německé banky, do značné míry stojí vně kvůli regionálnímu systému, e, nespadají pod dozor a mě by zajímalo, co si o této situaci myslí pan Gigol. A pokud je o e, SRF, tam jsem také kritický vůči tomuto druhému pilíři, protože ten systém mm, se už projevil jako systém, který je v krizi, že ukázalo se, že není možné s jediným fondem tak e, zajišťovat všechno. 500 miliard za 8 let není dost. V Itálii jsou čtyři banky, které dost, představují velké procento bankovnictví. A ve stručnosti bych tedy řekl, že uh, už jedna drobná krize vlastně ohrozila celý tento systém, který byl vytvořen a skutečně je třeba kritizovat tyto problémy a to i u třetího pilíře systém jednotných eh, záruk za vklady, je třeba zajistit, aby ten systém umožnil centrálním bankám, aby v poslední instanci eh, byly takovouto garancí. Není možné si myslet, že to budou garantovat daňoví poplatníci svými penězi. Nikoli to musí být centrální banky, které musí být takovouto poslední instancí eh, i u eh, záruky za vklady. To je jediné řešení. Protože jinak budeme pořád narážet na nezodpovědnost bank, budou to platit daňoví poplatníci a to je samozřejmě problematické. Bernard Mono. Aha. Já jsem ani nechtěl vystupovat, ale měl jsem vás na seznamu, říká pan předseda. A když jsem tedy eh, si vyslechl své předřečníky, tak mám pocit, že tady se dostáváme na velice, divoký, eh, na velice divokou půdu s tou bankovní unii a vytváříme tady obrovské riziko. Viděli jsme to i ve vaší zemi, pane Gualtieri, v nedávné době a myslím si, že s tou finanční krizí, která dříve nebo později zase přijde, eh, tak lidé potom povstanou. Thank you. Uh, I can... Děkuji. Nyní eh, kolegům říkám, že na Catch DI budeme mít opravdu jenom jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci eh, poděkovat za tvou práci na této zprávě. Chci zdůraznit pouze dvě věci. Pozměňovací návrhy, eh, které jsem předložil, zdůrazňují vlastně třetí pilíř bankovní unie. je jasné, že ta bankovní unie pouze s tímto pilířem bude úplná a je zcela zásadní a nezbytné e, zavést tento třetí pilíř. Vítáme návrh komise, je třeba, eh, abychom byli realističtí. Některé členské státy a někteří kolegové vůči tomu mají odmítavý postoj, někdy je to pochopitelné, ale je zřejmé, že musíme tedy pokračovat až ke sdílení rizik. Je třeba najít takové šablony, které umožní vyřešit tyto odmítavé postoje a jsem si jist, pane eh, předsedo, že to zvládnete. Děkuji. Já děkuji. much Beres. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme, děkuji za tuto diskusi. Myslím, že byla velice kvalitní. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, které se týkají fungování SSM. Vím, že to je instituce, která se teprve zabíhá, ale je třeba vlastně, aby tam byla velká efektivita, rychlost v rozhodování, což je věc, kterou bychom neměli rozhodně přehlížet. Souhlasím s vámi, pokud jde o EDIS. Myslím si, že eh, v této zprávě těžko můžeme nějak rozhodnout o těch zásadních věcech, ale nikdo nechápí. A kolega Sven Gigold eh, eh, to také zmínil, že se hovoří o bankovní unii, aniž bychom se vůbec nezmínili o tom chybějící dohodovacím eh, pilíři, eh, který právě vytváří tu nerovnováhu mezi severem a jihem, eh, aniž bych chtěla někoho viktimizovat, ale skutečně nás to vede do slepé uličky, protože ta bankovní unie vlastně není úplná. Takže jednou z cest, kterou byste mohli zvolit, je vlastně zdůraznit význam harmonogramu pro zavedení i tohoto aspektu. A poslední věc k posouzení dopadu. Já jsem skutečně šokována tím, já vím, že to jsou prostě naléhavé otázky systémové krize a že e, nemáme třeba čas na studii dopadu, abychom všechno ověřili. Ale jestliže to nebudeme dělat vůbec, tak to znamená, že tržní subjekty potom mohou argumentovat tím, že jsme zavedli nějakou legislativu, která je pro ně problematická při e, e vlastně rozšiřování investic. Ten dopad právních předpisů a norem, které zavádíme na finančních trzích, musí být být eh, sledován stejně bedlivě jako v jiných oblastech. Děkuji, Líza. Děkuji mnohokrát. Dva body na základě diskuse. Máme tady jakýsi rozkor mezi tím, eh, rozpor mezi tím, že žádáme více kapitálu a to bylo zdůrazněno Svenem Giegoldem, ale na druhé straně také zdůraznil nedostatek eh, makroekonomické analýzy jako něco pozitivního, ale tady problém je, že když se zeptáte v určitou chvíli, eh, ve chvíli, kdy v globální ekonomice, globální ekonomice je nějaký stát zpomalen. Když si požádáte o navýšení kapitálu a banky trpí eh, celkovým prostředím, které je křehké, tak samozřejmě eh, tam dochází k eh, nevyvážené situaci, protože náklady na kapitál jsou vysoké, protože náklady na investování do, ty, do těchto bank jsou také vysoké. Takže Tady nejde o to, zda je to ano či ne, tady jde o načasování, o analýzu a detaily. E, někteří kolegové tady spochybňovali záruku vkladů. E, na to už je pozdě, protože teď jsme v procesu, který je náročný a má od začátku nastaveny tři pilíře. A když hovoříme o kontrole rizik, tak to děláme prostřednictvím vlastně jednotlého mechanismu pro dohled a jednotné, jednotných pravidel. A vlastně máme stejný mechanismus pro řešení té krize. Nechci pokračovat, ale prostě potřebujeme mít nějaký jednotný přístup a snažíme se tady vlastně eh, odrážet FDIC, to znamená systém eh, USA, který samozřejmě má ale k dispozici eh, Federal Reserve, tedy tuto banku, a samozřejmě tam jde o 250 tisíc eh, dolarů za, na každého vkladatele. Takže to je v podstatě základ toho systému, na to nezapomínejte. A teď už je pozdě na nějakou substantivní diskusi. Předposlední řečník, jedna minuta, prosím. Já pouze chci zareagovat na ten rozpor, eh, na který poukázal Sven Giegold. Abychom ušetřili čas, tak přečtu pozměňovací návrh, kde se to řeší. Týká se to odstavce 2. Eh, navýšení kapitálových požadavky dosáhneme s svížením eh, dividend a tak dále. A proto jde vlastně o to, aby došlo k takzvanému phasing in eh, nějakých eh, požadavků, které vlastně sníží eh, ty požadavky na minimum. A já tady vlastně vůbec nevidím žádný rozpor. Přečtěte si pořádně tyhle ty pozměňovací návrhy a vlastně uvidíte, že tam není žádný rozpor. Děkuji mnohokrát. Já děkuji všem kolegům za připomínky a my je tedy samozřejmě zvážíme. ještě rychlé odpovědi. Souhlasím s těmi duplikacemi, dvojím eh, výkaznictvím a dalšími věcmi a v zásadě s vámi souhlasím. Souhlasím také ohledně té institucionální věci, příspěvků. Eh, k tomu ještě se můžeme potom vrátit. Jsou ale dvě věci, kde nesouhlasím, či přinejmenším částečně nesouhlasím. To je takzvaně ten backstop. Z prohlášení ECOFINu je jasné, tam e, máme e, jasný harmonogram schválený radou, takže možná můžeme řídit, e, říct, že nesouhlasíme s tím, nakolik je naléhavé mít frontloading nebo ne, ale ten zásadní princip, myslím si, že prostě není vhodné to spochybňovat, protože už to bylo schváleno co se týče sníži, snížení rizik či sdílení rizik, to je velmi důležité. My jsme měli jednotné usnesení jako způsob eh, snížení rizik, samozřejmě eh, Bazilej 3 a tak dále, to jsme všechno měli pro snižování rizik a teď nemůžeme jenom tak říct zapomeňte na to na všechno. A teď vlastně děláme tady celkovou mutualizaci, to vůbec není a bankovní unie tedy je zde právě za účelem snížení rizik. Je to tedy velmi eh, obezřetné a eh, je tady vlastně také omezené sdílení rizik. Eh, tahle nová potřeba dosažení dodatečného snížení rizik předtím, než budeme mít sdílení rizik, to si myslím, že je nadbytečné. Už jsem řekl, že jsem eh, ochoten pracovat na kompromisním řešení, které vlastně bude vycházet z některých eh, pozměňovacích návrhů EPP a to samozřejmě také bude vycházet z práce eh, výboru pro Bazilej a můžeme na tom tedy spolupracovat a pokud to uděláme rozumně, tak určitě najdeme společné znění. Co se týče EDIS, už se nebudu opakovat. Nechceme mít překrývající se legislativní postupy, ale musíme zmínit význam toho třetího pilíře. Je řada zásad, eh, na kterých se shodneme a to si myslím, že bude tedy základnou pro kompromis. Také v zásadě podporujeme ten faktor pro podporu S malých a středních podniků. Jsou také dobré pozměňovací návrhy GOLAR k Mezinárodním fórům a potřeby vyváženého přístupu. Co se týče kapitálu, tady musíme přesně říci, co se snažíme říci. Já třeba říkám, že něco je zásadní a to prostě není žádný rozpor eh, s jinými ekonomickými prohlášeními. Pokud nyní řekneme, že SSM je špatné, že to, co říkali v celém tom balíčku, tak to bylo špatně, všechny evropské banky jsou nyní nedostatečně kapitalizovány, tak já s tím nesouhlasím, já si nemyslím, že to je pravda. Uh, Takže ještě musíme k tomuto tématu hodně prodiskutovat, to je pravda, ale myslím si, že i v této oblasti můžeme nalézt přiměřený kompromis. Máme ta pravidla, máme velmi precizní eh, kapitalové požadavky, to nemusíme měnit a na druhé straně musíme zhodnotit otázku krátkodobých dopadů zvýšení kapitálu. Tady jde vlastně samozřejmě o stabilizaci v rámci regulačního rámce. Nesmíme taky zapomínat na vysoce kapitalizované banky, tak abychom měli eh, stabilitu, ale zároveň možnost obchodování. Tak vám všem děkuji za vaše příspěvky a k, tomu, k této zprávě budeme hlasovat 25. ledna. A ve středu budeme mít první zasedání stínových zpravodů. Děkuji a nyní zavřeme eh, zasedání výboru Ekon a příště budeme zasedat 25. ledna odpoledne a nyní eh, kratičkou přestávku, abychom připravili společné zasedání výboru Ekon a tak se. A přijde mezi nás komisař Moskoviči.